Vážení kolegové, račte se usadit, ať můžeme pokračovat. Nejprve bych chtěla vaším jménem přivítat mezi námi pana Heinze Beckera, který je eh, no, novým eh, plnoprávným členem našeho výboru za EPP a který tedy zaplnil místo, které se uvolnilo. Čili vítejte. Už máte takové privilegium, že jste takto vítán. Ne všichni noví jsou takto jsou vítáni za takové masivní účasti. Takže se dostáváme k bodu 17, je to první výměna názorů eh, v tomto volebním období s komisí a evropskými sociálními partnery na téma směrnice o pracovní době a jejího uplatňování. Takže máme tady řadu hostů rozumím tomu, takže komise, která je také zastoupena, by taky chtěla vystoupit, ale my máme taky svého zpravodaje, který byl určený, a to je stejný zpravodaj jako v minulém volebním období, kdyby o tom někdo pochyboval. A já si chci jenom ověřit, zda bude také chtít říct si pár slov na úvod. Ne, na potom, dobrá. Takže hned dám slovo komisi panu Armindo Silva, ředitele. Paní předsedkyně, děkuji vám. Děkuji vám za pozvání do vašeho výbore, výboru, abych se účastnil na této diskusi. V tomto výboru se s komisí už nediskutovalo dlouhou dobu a tak jsme velmi rádi, že máme e, příležitost s vámi hovořit o směrnici o pracovní době, protože to je hlavní věc v Evropě. E, navíc e, realizuje nebo im materializuje jedno hlavní právo lidské a kromě toho se zabývá denní a týdenní pracovní dobou, noční pracovní dobou. Je, spou, je zde spousta výjimek, je zde eh, spousta eh, zvláštních ustanovení, které eh, jsou dány národním právem, právem nebo takzvaným opt-outem a e, přichází, je to, e, máme specifickou legislativu v tomto e, v různých sektorech, konkrétně dopravní. E, dopravě, ale jinak je to, eh, tato směrnice má takovou obecnou platnost kromě té dopravy. Po prvním dohodování s parlamentem v roce 2009 se komise rozhodla okamžitě začít proces revize směrnice 2003 lomeno 88 se třemi cíly. Za prvé upravit legislativu o pracovní době podle potřeb potřeb, které vyplývají e, z nových pracovních míst, z nového složení pracovní síly a z nové e, vůbec potřeby pracovní doby, protože ta směrnice je 20 let stará, dále správní e, nejistoty a z nároků, když vycházíme z judikatury a navíc zde je další problém neplnění této směrnice v určitých sektorech, v určitých členských státech. Takže v roce 2010 v březnu jsme konzultovali se sociálními partnery, pak následovala eh, loni v prosinci druhá konzultace, když jsme sociální partnery požádali o konzultace konkrétně eh, speciálních eh, věcí, týkají, které jsou ve směrnici. Konkrétně Konkrétně jsme publikovali obsáhlé důkazy o sociálních a ekonomických dopadech této směrnice a také jsme se zabývali stavem právní implementace této směrnice. Takže jsme publikovali implementační zprávu a dále zprávu, kterou vypracovali externí konzultanti Deloitte, a e, žádali jsme sociální partnery o vyjádření. Takže e, chtěli jsme, aby všichni účastníci měli stejnou kvalitu důkazů o uplatňování té směrnice. Ta zpráva o implementaci má takový závěr, že převážná většina zaměstnanců v Evropě jsou pokryti těmi minimálními standardy v pokud jde o pracovní dobu, že v národních legislativách nebo kolektivním vyjednáváním se stanovují podmínky, které jdou nad ty minimální standardy dané evropskou legislativou. Každopádně ale byly zjištěny některé problémy a ty jsou vyčerpávajícím způsobem ilustrovány v té zprávě. Pak je druhá skupina zaměst pracovníků, kteří nejsou adekvátně chráněni proti příliš dlouhé pracovní době a nebo nestandardním sociálním, řekněme, pracovním obdobím a rovněž jsme zjistili, že se neimplementuje evropská judikatura v nemocnicích a u hasičů. A pozorovali jsme eh, rychlé šíření takzvaných opt-outů, které nyní se vyskytují v legislativě 16 členských států, pět, v pěti případech ve všech sektorech ekonomie a ekonomiky hospodářství a v jedenácti je to všude. Tam je, bych chtěl od, odkázat na judikaturu Simak Leudr. Je také nedostatek jasnosti interpretace určitých pravidel, která v té směrnici jsou eh, například eh, definice eh, některých typů pracovníků, mnohonásobných smluv a podobných věcí. My jsme sociálním partnerům prezentovali dvě hlavní možnosti té revize. Buď takzvaná focus review, to znamená zaměřit se na dvě věci, které jsou nevyřešeny i přes judikaturu. Tam jde o vypočítání eh, pracovního času z celkové jeho času. Tam jde především, teda to se týká především nemocnic a hasičů. A dále eh, jde o eh, takzvané kompenza, takzvaný kompenzační odpočinek. Takže jsou v podstatě dvě možnosti, jak tedy se zaměřit na tyto Eh, dva problémy. Pak je ještě další alternativa a to je comprehensive review, to znamená celková revize, celkový přeskum, kde bychom se snažili modernizovat tuto legislativu a nechci zde hovořit příliš vyčerpávajícím způsobem, protože jim je celý seznam eh, témat, která jsme předložili. Eh, v, těch, v našem sdělení týká se to témat optautu a také monitorování a kontrol pracovníků, kteří pracují v průměru více než 40 hodin týdně. A pak je tady téma určitých typů pracovníků, nové typy pracovních eh, vzorů, pracovních modelů a eh, způsob jak eh, dát dohromady, jak zharmonizovat eh, práci a rodinný život, například výměnou pracovníků, jak zajistit větší flexibilitu v měnících se pracovních podmínkách a jak zprůměrovat určitým způsobem pracovní hodiny, jak se podívat, nebo jak řešit problém eh, mno, vícenásobných pracovních smluv a rovněž eh, tedy navrhujeme eh, různé možnosti řešení tohoto tématu a rovněž navrhujeme hodnocení Eh, hodnocení pro sociální partnery. Sešli jsme se 25. Eh, března, dostali jsme 50 eh, odpovědí dosud, které jsme začali zpracovávat a nejdůležitější jsou Eh, průřezoví sociální partneři, kteří zcela jasně uznávají svou zvláštní odpovědnost při hledání řešení na přizpůsobení směrnice o pracovní době. Vyjádřili svou vůli vstoupit do jednání a každopádně pochybujeme, zda, že budeme schopni se dohodnout o obecné působnosti, o rozsahu působnosti. Také e, sociální partneři obecně e, uvítali zveřejnění důkazů komisí a mnoho z nich také vyjádřilo uspokojení s analýzou, kterou jsme provedli, i když jsme byli taky kritizováni za některé body. A proto jsme nyní v takové situaci, kdy sociální partneři eh, očekávají, že nalezneme určité, eh, určitý společný základ, abychom začali jednat – a pokud se dosáhne dohody o rozsahu působnosti, tak to formálně oznámíme komisi společným konstatováním a budou stanoveny linie jednání. Pokud sociální partneři dosáhnou eh, dohody na konci, do konce těchto jednání, tak potom mohou a podle mého názoru se předpokládá tedy, že navrhnou komisi dohodu aby eh, vzniklo usnesení eh, rady. To se týká článku 155, kde je parlament informován, ale nerozhoduje, ne, neúčastní se rozhodovacího procesu. Takže to je tedy současný stav a to je tedy přístup komise. A tak to tedy komise předpokládá eh, přeskoumat směrnici o pracovní době. No. Děkuji, pane řediteli. A nyní se dostáváme ke slyšení sociálních partnerů a já je budu brát v pořadí tak, jak mi to tady bylo navrženo. Takže první vystoupí paní Rebecca Smith jménem Business Europe. Budeme vám vděční, pokavať se nebudete řídit příkladem komise a podaří se vám zkrátit vaše vystoupení třeba na sedm minut. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji eh, vašemu výboru za tuto příležitost pohovořit o našich představách této významné otázky. Především v rámci Business Europe, a myslím, že to platí i u ostatních sociálních partnerů. E, toto téma zatím projednáváme, nicméně jsem ráda, že vás mohu seznámit s nějakými předběžnými údaji, tak jak my to vnímáme. Promiňte, že vás přerušuji, říká předsedkyně, ale abychom e, vrátili jak si to slyšení do je obecného rámcu. Je jasné, že jsme úplně na začátku procesu, ale zpravodaj a E, zástupci frakcí byli toho názoru, že je vhodné, aby v době, kdy konzultace o způsobu vnímání a řešení tohoto problému znovu začíná, aby proběhla taková otevřená a transparentní diskuse o různých přístupech a o různých způsobech, jak toto téma znovu otevřít. Takže to je normální, že jako to takhle, ehm, e, že říkáte, že je to na začátku, ale prosíme, abyste nás spíš seznámili s obsahem těch e, diskusí, které interně vedete. Já se omlouvám, že jsem vás takto přerošila. Není problém, to jsem měla přesně úmyslu. To byl jen takový úvod. Takže přímo k obsahu, který podle našeho názoru by eh, měl eh, tedy tam být. Takže revize směrnice by se měla omezit na problematiku související s rozsudky soudního dvora, co se týče pracovní eh, doby a roční mzdy. A za druhé, ta jak už říkala komise, jenom na doplnění, náš výkonný výbor doporučuje, aby se jednalo se sociálními partnery s, tím, s tou představou, že by se směrnice omezila na tyto věci. Proč? My jsme přesvědčeni, že eh, problematika eh, ne, nemoc, nemocenské a eh, pracovní doby a eh, podobně jsou pro, jsou pro problémy, které ta stávající směrnice má a kde dochází k nejvíce porušování. Pokud ne, nebude nalezeno řešení, tak a nebudou státy aplikovat tuto směrnici, tak mm, eh, je mm, eh, z pravidla proti něm zahájí řízení komise a Business Europe eh, se zabývá například mm, různými odlišnostmi existujícími v různých podnicích a problematika Eh, eh, dovolené eh, pracovníků v řadě případů je někdy velice nákladné implementovat rozsudky soudního dvora a co znamená, že to znamená nábor daleko většího počtu zaměstnanců. Prodloužení pracovní E, tedy dovolené u pracovníků znamená také navýšení e, počtu zaměstnanců. V obou případech e, tyto rozsudky mají negativní dopad na organizace práce a je to problém pro podniky podle studie dopadů. Jsme přesvědčeni, že soustředění se na tyto dvě oblasti umožní sociálním partnerům eh, zohlednit názory nejenom zaměstnanců a zaměstnavatelů. A domníváme se, že ten princip opt-out by měl být zachován. Jak bylo řečeno, 16 členských států jej využívá a jak říkala komise, v dokumentu druhé fáze konsultací nelze podle našeho názoru očekávat a, nebo žádat od členských států, aby opt-out neužívali. Je to významný aspekt flexibility pro podniky, e, včetně e, řešení fluktuace poptávky a e, práce na specifických projektech v krátké době. Proč jsme zvolili tento přístup? My jsme přesvědčeni, že když se soustředíme na ty dvě klíčové věci, což je e, e, dovolená a pracovní doba, takže roční pracovní e, doba je, tak je to pragmatický přístup a nevěříme, že širší přístup by představoval řešení protože členské státy mají rozdílná stanoviska a jsou rozdíly i mezi institucemi Evropské unie a sociálními partnery. Ne, jakožto sociální partneři se chceme soustředit na věci, které eh, jsou eh, eh, nejdůležitější a je šance dosáhnout schody. Závěrem bych chtěla říci, že v první fázi konzultací byly zmíněny širší témata, ale ta by podle našeho názoru neměla být předmětem revize směrnice a že by toto měly řešit podniky a sociální partneři na národní úrovni. Nesmíme také zanedbávat, že mnoho dohod už bylo uzavřeno v rámci implementace směrnice v terénu a jsme přesvědčeni, že je důležité omezit další omezení pro podniky a je, a je třeba jim dát prostor, aby spolu se sociálními partnery našli řešení, která budou výhodná pro všechny strany. Takže bych chtěla říci, že je pro nás důležité soustředit se na to, co podle našeho názoru potřebuje řešit na evropské úrovni. Děkuji za Evropskou konfederaci odborových svazů paní Vipke Varnek. Thank you very much and thank you. Děkuji vám za slovo, děkuji vám za pozvání na toto slyšení. Já si myslím, že když hovoříme o směrnici, o pracovní době, mohli bychom také říci, tak jsme tady znovu. A určitě nebudete překvapeni, když vám řeknu, že my jsme pečlivě budovali pozice týkající se této směrnice za uplynulých deset let a jsou změny v našich požadavcích. Jsem přesvědčena, že nebudete překvapeni eh, z toho, co vám řeknu. My často dostatečně nezdůrazňujeme, že máme směrnici, která vychází z ze zdravotnictví vlastně a která je založena na mezinárodních standardech. To musíme brát v úvahu. té druhé kon, eh, konzultaci Evropská konfederace zjistila, že se těmto tématům komise dostatečně nevěnuje a že komise ne nepřijala nebo nesplnila svůj závazek udělat Eh, hodnocení dopadů. Takže jsou dva návrhy pro komisi, to znamená eh, revize, eh, to je práce v rámci pohotovosti a ty další týka, kompenzační odpočinek, protože my potřebujeme celkovou komplexní revizi této směrnice. Umíte si představit, že chceme udržet opt-out, referenční, rozšířit operační o o referenční období a dále e, zachovat e, nebo rozšířit on-call. Pokud jde o opt-out, tak několik států používá opt-out a je žádost, e, nebo je tendence dále to rozšiřovat. Komise využívá opt-outu ten, ta analýza dopadů ukázala zcela jasně, že rozšiřování pracovní doby zvyšuje rizika pro zdraví pracujících, když hovoříme o tom, že někdo pracuje, ať někdo pracuje déle dobrovolně nebo ne. Takže pracovní týden něco přes málo přes 40 hodin by byl vhodný. Je to, e, e, pokud jde o opt-out, tak tedy toto je naše stanovisko, které se ani nezměnilo. Pokud jde o referenční období, tak komise rozšiřuje referenční období v tomto sdělení. Říkají, že nyní je možnost více než 12-měsíční referenční období po dohodě s, se sociálními partnery a do 12 měsíců na základě čistě jenom legislativy legislativního rozhodnutí eh, bez eh, souhlasu, ale po konzultaci se sociálními partnery. Takže tedy máme různá eh, řešení, která vycházejí z jednání a z praktických hledisek sledujeme, kde potřebujeme delší referenční období a ještě nám nebylo odpovězeno. Pokud jde o pracovní pohotovost, tak komise říká, že Pracovní pohodo, pohotovost je součástí pracovní eh, doby. To nakonec taky eh, se obsahovalo v judikatuře soudního dvora, ale přece jenom se různé strany dívají na pohotovost různě my máme takové, naše stanovisko je takové, že to není eh, přijatelné. Veškerý čas, který straví pracovník na pracovní pohotovosti, by se měl počítat do pracovní doby. Některé návrhy komise vidíme jako krok správným směrem, ale určitě potřebujeme ještě další zlepšení. Tady jde především o kompenzační odpočinek a o souběžné smlouvy. Když se podíváme na kompenzační odpočinek, tak zde máme tedy návrh komise a e, Eh, ten, to hodnocení dopadu říká, že ten odpočinek se nesmí eh, posunovat, odsouvat, takže eh, kompenzační odpočinek je pro nás zásadní, zcela zásadní. A potom ta, Mm, vyvážená práce a život to je taky součást našich návrhů. Je zde žádost o určitou změnu rozdělení pracovní doby nebo pracovní doby jako takové a e, Evropský parlament učinil určité návrhy a my samozřejmě tyto body všechny bereme velmi za své. Když se nyní podíváme na to, co jsme dostali od komise na těch, na těch druhých konzultacích, tak nevidíme žádnou skutečnou změnu v politice a nevidíme žádné nové návrhy, které by posunuly eh, pracující v Evropě ku předu. A proto jsme se rozhodli, a je to nová věc, která se týká Evropské konfederace a její pozice v jednáních, že jednání sociálních partnerů se musí tedy předpokládat. Ale samozřejmě jsou zde určité cíle. Vyžadujeme komplexní eh, přeskum eh, směrnice, vyžadujeme postupné eh, skončení opt-outu, status quo, pokud je o referenční doby a rovněž dohodu, která by se týkala pracovní pohotovosti a kompenzačního odpočinku. Takže nyní dostává slovo Unie řemesel a malých a středních podniků paní Lilian Volozinský. Děkuji, paní předsedkyně, děkujeme za pozvání. Ano, můžeme říci, že jsme tady znovu spolu, abychom pohovořili o důležité problematice pracovní doby. Nejprve bych chtěla říci, že to je významná legislativa pro malé podniky a zvláště pro jejich konkurenceschopnost a potřebnou větší flexibilitu, aby zůstali konkurenceschopní. Takže já se rovnou pustím do obsahu a do jádra naší diskuse. My jsme toho názoru, že toto téma je vyloženě téma pro sociální partnery. A proto jsme se rozhodli chopit své odpovědnosti v budoucí revizi směrnice. Chtěli bychom aby už se tam nedoplňovaly žádné složité procedury eh, k, k legislativě evropské i národní, které jsou už tak dost složité a chtěli bychom, aby ta řešení sloužila jako dobrý příklad lepší regulace eh, především principu eh, zamezení zbytečné administrativní zátěže pro malé a střední podniky. My jsme, eh, my vycházíme ze tří hlavních bodů. To první se týká naléhavých priorit, eh, které se týkají judikatury soudního dvora eh, a eh, právní nejistoty, eh, ve které se nachází podniky, především co se týče pohotovosti a náhradního volna a za druhé žádné dovolené a nemocenské dovolené. To jsou témata související s rozsudky soudního dvora. Ono je to, trochu se tady Micha, za prvé přístup eh, komise a ten kompletní přístup. Je to otázka flexibility a referenčních eh, eh, dob, která je také řešena a my se domníváme, že ne všechny podniky e, jsou předmětem stejného zacházení a ne všechny jsou pokryty stejnými kolektivními smlouvami. Hlavně u malých podniků to platí z pravidla. Malé podniky nemají ani přístup k referenčnímu období, což je 12 měsíců třeba dnes po krizi, když vidíme význam eh, jaksi počítání pracovní doby eh, roční, tak je důležité pro malé a střední podniky, aby měli přístup k tomu referenčnímu 12-měsícímu období. Co se týče opt-out, my jsme toho názoru, že to je důležité zachovat možnost aplikovat opt-out, ale v každém případě, pokud by byl lepší přístup k delším referenčním obdobím, tak by to automaticky omezilo využívání eh, pravidla opt-out. A co se týče otázky, proč jsme se takto eh, rozhodli. Abych navázala na to, co říkala kolegyně z Business Europe. Cílem je, abychom dokázali dosáhnout dohody s odbory, pokud se nám podaří nalézt společnou řeč a chtěli bychom postupovat realisticky, pragmaticky a vyřešit ta naléhavá témata, která jsou před námi, aby nedocházelo ke kompletní re- rekonstrukci směrnice. Děkuji za Evropskou federaci eh, odborových svazů veřejné služby, pan Richard Pont. Děkuji vám za, pozna- za pozvání. Myslím, že bych měl začít tím, že řeknu, že Eh, eh, toto velmi eh, úzce odpovídá názoru TUC a budu hovořit o specifických bodech. Především, pokud je o opt-out, tak mohu opakovat jenom obavy odborů, že by neměla být individuální možnost opt-outu v legislativě týkající se zdravotnictví, nebo tedy zdraví a bezpečnosti, lépe řečeno. A také můžeme říci, že jeden z hlavních problémů týkající se e, implementace směrnice a nedostatků v implementaci je to, že veřejné instituce a orgány nemonitorují využití opt-outu. Takže kdybychom ho zkoumali, tak bychom měli čísla, abychom mohli o tom diskutovat, ale ta čísla nemáme. A to je hlavní problém e, v implementaci té legislativy, té směrnice. A to sdělení komise také říká, že by mělo se lépe, že by se měl opt-out lépe monitorovat, aby nebyly rozpory a aby ve smyslu lepší legislativy eh, byly ehm, podklady eh, a věděli jsme přesně, jak to s opt-outem skutečně je. Jde o to, že, které, eh, že potřebují vědět, které, jak to vypadá v konkrétních sektorech, eh, kde je možnost, aby se jednotlivci rozhodli, co tedy budou eh, využívat. Takže to je první věc týkající se toho opt-outu. A dále pracovní pohotovost. Tady odbory mají E, velká práva, která jim dali e, rozsudky Evropského soudního dvora a tato práva využívají. A to se týká otázky toho, zda máme moderní přístup k pracovní době. My jsme nebyli přesvědčeni o tom, že vlastně bychom tedy eh, podpořili myšlenku velkých přesunů v té směrnici nebo posunů v té směrnici, protože ten 24-hodinový požadavek eh, v, ve službách a eh, ve, v zemědělství a ve výrobě, tak vidíte, že těch 24 hodin už všude existovalo ještě než platila směrnice. To znamená, že je dostatečná flexibilita, a co se podstatně eh, eh, změn, a že se evropský přístup podstatně nezměnil. Eh, teď jde především o tu pracovní pohotovost a tady je zaměření na rovnováhu práce a osobního života protože ve veřejných službách, především ve zdravotnictví, je krize. Hovoří se o Eh, nesociálních eh, hodinách a proto je ten problém pracovní eh, pohotovosti. Takže můžeme tomu pomoci opt-outem, a, ale judikatura soudního dvora vlastně se postavila proti tomuto příspěvku to, tomuto postoji. Takže pak tady máme tedy Eh, rozhovory s nemocnicemi, které se vedly ohledně pracovní doby, ohledně pracovní pohotovosti. Také pokud jde o nálezy té zprávy Lloyd z toho hodnocení dopadů, tak samozřejmě je správné dávat důkazy v tom případě eh, těch tvrzení komise, ale také jsou zde eh, tvrzení eh, odborů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti pacientů a rovnováhy osobního života a práce. Na optout díváme realisticky a především v zemích, které používají e, konkrétně ve zdravotních a veřejných službách. Pokud se vám podaří vyřešit ten problém pracovní pohotovosti, a inovativním způsobem se bude používat e, směrnice, pokud jde o opt-out, tak je velmi reálné, že použití opt-outu bude daleko omezenější a z dlouhodobého hlediska vymizí za Evropské centrum podniků s veřejnoprávní účastí a podniků obecného hospodářského zájmu pan Andreas Persson. Thank you very much, chair. Děkuji, paní předsedkyně, za tuto příležitost dnes tady hovořit za CEP. E Já eh, pohovořím o některých hlavních bodech z prvních a druhých konzultací v souvislosti s revizí směrnice o pracovní době. Eh, eh, za posledních 20 let eh, na pracovním trhu došlo ke strukturálním změnám i Eh, veřejnoprávní poskytovatele služeb jsou vystaveni podobným podmínkám jako soukromý sektor a současně eh, občané mají eh, vyšší nároky na disponibilitu a kvalitu služeb a toto se týká zdravotnictví, i sociálních služeb, hm, pohotovostních služeb a dalších. My jsme toho názoru, že jakákoliv revize eh, eh, bude potřebovat nalézt vyváženost mezi eh, BOZP a efektivností a kvalitou služeb. Není tajemstvím, že problematika pohotovosti je e, významný problém pro veřejnoprávní zaměstnavatele, protože veřejné služby jsou organizovány podle potřeb e, veřejnosti, ať už se jedná o ochranu e, zdraví, hasičské služby a podobně. A je potřeba vyvážit požadavky uživatelů s požadavky poskytovatelů těch těchto služeb. Jsme přesvědčeni, že tato směrnice by měla lépe reagovat na potřeby veřejnoprávních zaměstnavatelů, ale je potřeba zdůraznit, že je potřeba eh, zvlášť dát důraz eh, na eh, tento sektor veřejnoprávních služeb, ale toto to tedy komise učinila. Co se týče stávajícího procesu revize, po konzultacích druhé fáze doufáme, že budou pokračovat jednání. CEP už nyní eh, obhajovala eh, možnost eh, v, dojednat průřezové dohody mezi různými odvětvími a projednání směrnice o pracovní době se totiž netýká specifických odvětví. Co se týče rozsahu jednání, v eh, odpovědi v rámci druhého kola konzultací jsme toho, eh, přesvědč, toho názoru, že tato směrnice by měla řešit eh, především problematiku pohotovosti a náhradního volna, ale řadu jiných věcí musí řešit sociální partneři sami. V rámci CEP Eh, interně eh, jednáme o tom, jaké by měly být naše další kroky. Doufáme, že budou zahájena eh, další jednání a to je všechno z mé strany. Děkuji. Děkuji, děkuji všem přednášejícím a hned dám slovo našemu zpravodaji. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji našim hostům za to, že jste zorganizovala toto cvičení, kde objasňujeme, v jakém stavu se nacházíme a děkuji taky za myšlenky, které zazněly z této druhé fáze jednání. Za sebe bych především vás chtěl ujistit, že parlament eh, respektuje postup, o kterém se hovoří ve smlouvě a že v žádném případě do tohoto procesu nebudeme zasahovat. A osobně si myslím, že to je pocit sdílený mými kolegy, kdybychom dospěli jednou ke konsensuálnímu řešení mezi sociálními partnery, tak si myslím, že bychom vyřešili velmi eh, takový eh, trnitý a problematický bod, eh, velmi velmi odpovědným způsobem. Jsem velmi rád, že jsem tady slyšel to, co jsem slyšel a myslím si, že je třeba zajít opravdu do, de- do detailů, protože někde vidíme maximalistické záležitosti a my musíme eh, brát v úvahu všechna hledítka, hlediska v tomto důležitém tématu. A paní předsedkyně, chtěl bych připomenout, že zkušenost, kterou máme, ukazuje určité chyby které je, kterým je třeba zabránit. Velkou starost mi například dělá, že v této směrnici se děje je takové přiblížení eh, a máme zde rámec, který je zcela jasně stanoven. Je to rámec Evropské unie, závazků Evropské unie a očekává se směrnice, jejímž cílem nebo jejíž cíl, tedy, pardon, nebyl připomenut ani komisí, ani žádným ze sociálních partnerů. Tím cílem je zdraví pracujících. To je velká pravda. A teď e, v, tom, v té historické chvíli, kterou prožíváme, se diskutuje o velmi důležitých věcech, jako je jaderná elektrárna. Ale e, je třeba zajistit bezpečnost v jaderných elektrárnách a na jiných fí, fórech a v jiných politikách, se hovoří o e, buď rozvoji e, jaderné elektra, energie nebo o jejím omezení. Prostě každý e, máme své cíle a snažíme se nalézt nejlepší eh, cesty. Tyto cíle všude jsou oprávněné, je to tak, ale u nás ten právní základ je zdraví a ochrana zdraví pracujících. To je zcela zásadní věc. A proto hned od začátku nebudeme stanovovat jiné cíle. To jsou eh, sekundární a komplementární cíle, ale rozhodně nejsou to substituční cíle, které by eh, nahradily cíl zdraví a ochrany zdraví pracujících. Tento parlament je eh, velmi eh, přesný. Tento parlament neměl žádný, výs, žádný nikdy nezapomíná, že existuje Evropa. A e, jednáme teď o e, rozsudcích, o judikatuře. A Evropa má e, tyto rozsudky a nemůži, nemůžeme eh, nechat všechno řešit eh, legislativou, která někdy přijde. My musíme mít rámcovou legislativu, která zaručí, že všichni pracující budou požívat ochrany z, eh, z charty základních práv. A nemůžeme nechat někoho, kdo by byl pod těmito standardy a máme minimální evropské normy. A proto každý pokus, aby neexistovala eh, legislativa týkající se bezpečnosti a ochrany zbraní a eh, zdraví a eh, která by se týkala dalších věcí, bude odkázená k neúspěchu. Protože ať děláme, co děláme, tak soudní dvůr nakonec nám určí naše místo. To bylo podepsáno, to bylo přijato, bylo to přijato státy, které tvoří Evropskou unii. Když podepsali přístupovou smlouvu, tak už věděli, že vstupují do eh, společnosti hodnot, kde platí eh, AKIS vědí, že existují společné minimální normy, že to není jenom trh, že to je politické společenství a že platí tedy určitá pravidla společenství. A na to nemůžeme v žádném případě zapomnět, zapomenout. A paní předsedkyně, chtěl bych připomenout eh, to, co se týká všech poslanců. Jsou to povinnosti, které nám dávají smlouvy, povinnosti, které vyplývají z charty základních práv. A z mezinárodních úmluv, eh, které my sami musíme zachovávat a šířit po světě a musíme eh, nimi řídit svůj život. Je třeba tedy, eh, abychom vyšli z toho, z té judikatury soudního dvora, která se týká pracovní doby. Já nechápu, jak komise, která má být strážkyní smluv, od roku 2003 může nerevidovat eh, směrnici a jak se může stát, že prostě se dostávají eh, před soud státy, které neplní normu které neplní tyto normy, neplní eh, legislativu. Jsou zemi, kde pracovníci jsou donuceni podepsat individuální opt-out. Máme státy, je jich hodně, kde se judikatura nerespektuje. A já se ptáme, proč to je? Proč tyto eh, státy komise nežaluje. Je povinností komise tyto státy žalovat. Tyto státy, která opakovaně, které opakovaně byly volány k pořádku, aby plnili tyto požadavku. A po léta slyšíme komisaře nebo prostě odpovědné lidi, kteří říkají, že se jedná. Eh, soud eh, na, eh, k soudu se to nedalo, protože se už už dokončovalo jednání. Ale pořád si musíme připomenout, že to, o tom to samé se říká od roku 2003. To už se říká 8 let a komise nedělá v tom vůbec nic. Neplní své povinnosti společenství. A poslední úvahu chci zaměřit Eh, optimisticky na vůli, i když možná inteligence by mě eh, řekla, že se mám zaměřit pesimisticky, ale chci skončit optimisticky. Mám velké naděje, pokud jde o malé a střední podniky. Já si myslím, že je určitý rámec, který je velmi důležitý a napomůže rozumnému řešení všech konfliktů. Protože Poprvé vlastně se teď hovoří o flexibilitě a různých způsobů k této flexibilitě. A e, parlament už taky hovoří o flexibilizaci e, pracovní doby. To je velmi důležité pro pracovní doby, aby byl nějaký roční rámec, aby se reagovalo na potřeby trhu. Tady nejde o ideologický boj, že prostě e, Mm, nelze to dělat eh, jakým způsobem, který potřebujeme. Eh, my totiž eh, máme už konkrétní pravidla, která to určují a máme, můžeme mít tedy maximální pracovní dobu, která by se flexibilně aplikovala. To by nám umožnilo vyřešit tento problém. Takže my vám to teď navrhujeme a byli bychom moc rádi, kdyby se nám podařilo tímto způsobem zapomenout na eh, maximalistické požadavky a vyřešit problém v Evropě flexibilitou. A eh, pokud jde o eh, pracovní pohotovost, myslím si, že to je úzké hrdlo. Tyto problémy lze vyřešit Eh, aniž by to eh, přišlo před soud. Je totiž zcela evidentní, že to patří do pracovní doby, ale můžeme se na to podívat taky tak, že necháme na sociálních partnerech, aby hledali problém. A sama směrnice říká, že eh, samé odvětví mohou hledat řešení tohoto problému. V tomto případě totiž nehovoříme o řešení problému, ale o pro vytváření problému. Protože myslím si, si a tím už skončím tento příspěvek, paní předsedkyně. Myslím, že by bylo neužitečné snažit se řešit problém tím, že bychom se vraceli v, revolu- eh, v historii zpátky, když v Evropské unii eh, neexistovala eh, charta lidských práv nebo ještě o století dozadu, kdy prostě neexistovaly ani odbory. Protože Eh, tehdy neexistovala eh, mezinárodní eh, legislativa týkající se práv zaměstnanců. Já si myslím, že způsob flexibilního řešení dohody mezi partnery by nám pomohl vyřešit tento problém. Děkuji, pane zpravodaji. Já nevyzývám vaše následovníky, aby mluvili tak dlouho jako dva z našich hostů, paní Šreter a pan Žurý. Děkuji. Já to samozřejmě chápu a chápu také pana zpravodaje a jeho emocionální příspěvek, protože to, co zde přednesla komise, je naprostá provokace tohoto parlamentu a tohoto výboru. Takže já to emocionálně plně chápu, jak pan zpravodaj reagoval. Komise ani jedinkrát ve svém příspěvku nepoužila slovo bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Komise nezmínila ani jednou, na základě čeho tento parlament rozhoduje. A Parlament zde má pozici. Se svojí pozicí sice ve vyjednávání stroskotal, ale parlament svoji pozici má. A ve své pozici odkazuje na právní základ této směrnice. Vidíme to i v písemném příspěvku komise k tomuto tématu. Já mám prostě pocit, že komise má takový názor, že když bude jezdit hodně lidí na červenou, tak vlastně tu můžeme zrušit semafor a bude možné chodce prostě zajet. To je postoj komise. Kdo tu je ochráněn touto směrnicí? Směrnice chrání zaměstnance, aby nedošlo k poškození jeho zdraví. A právě v citlivých oblastech, jako je například zdravotnictví anebo požárníci, tam jde i o zdraví a bezpečnost třetích osob. Takže my potřebujeme takovou rámcovou úpravu, kterou lze podepsat i z hlediska ochrany zdraví. A opt-out by vedl k tomu, že to jádro této legislativy eh, bude postaveno mimo. A to, že to členské státy nedodržují, neznamená, že my bychom měli spochybnit obsah směrnice a její ochranou funkci. Ne, my bychom měli v první řadě uvažovat o tom, jak udržet tento ochranný charakter a jak to celé utvářet takovým způsobem, aby to bylo za daných podmínek realizovatelné. Ale já zde stoprocentně podporuji zpravodaje v tom, že základem je ta ochrana zdraví a máme mnoho studií, které ukazují, že když se pracuje například 30 hodin přes čas, což se ve zdravotnictví e, stává, takže potom člověk chodí po okolí, jako kdyby byl no, opojený alkoholem. A to je něco, co si v Evropě nemůžeme dovolit, protože to znamená velkou škodu. A my musíme nalézt možnost, jak překonat opt-out, protože byl považován za dočasné řešení a to, že existuje už tak dlouho, je skutečně skandální. Děkuji. Děkuji. Pan Čabauri a potom pan Tomas Mann. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Hát nem állítom. Pani předsedkyně. Paní předsedkyně, ne, že bych byl větší optimista po té, co jsem vyslechl eh, partnery a kolegy. Spíš jsem ještě skeptičtější, než co jsem byl předtím, a to už jsem byl skeptický dost. Tento inventář konfliktů zájmů, konfliktů hodnot, ten jsem vyslechl už mnohokrát a neslyšel jsem mnoho nového a nevím, proč by tento pokus měl být zdařilejší než dřívější pokusy. Hleda, že snad chceme dělat humanistická prohlášení na venek. Zástupci Business Europe eh, tam byli poměrně konstruktivní, ten ta zástupce říká, že třeba aspoň identifikovat ty body, kde je možno zaznamenat nějaký pokrok, je třeba se soustředit na eh, ty body, kde je možno eh, pokročit a pokud pokročíme, tak pak eh, bychom mohli realizovat tedy tu práci. Když už je o tom řeč, já myslím, že o těchto věcech je potřeba hovořit detailně. Některé zájmy jsou eh, vzájemně v rozporu, eh, také pravomoci eh, evropské, národní, tam to není všude jasné. Abychom někam pokročili, tak bychom potřebovali daleko detailnější legislativu v některých kategoriích, jako třeba eh, nezávislí eh, pracovníci, ty falešní osvč, eh, pracovní pohotovost, žádná dovolená, nemocenská dovolená, to jsou všechno pojmy, které často nejsou dobře definované a definice, které existují, jsou často v rozporu uvnitř Evropské unie. To je balíček, který by si zasloužil komparativní studie a bylo by potřeba prohloubit naše vědomosti pro to, abychom řádně identifikovali své poslání. Problém eh, osob samostatně výdělečně činných, to, je, to jsou často lidé, kteří pracují úplně stejně jako zaměstnanci, a, ale formálně eh, jsou eh, podnikatelé přestože vlastně se musí podřizovat všem instrukcím eh, jaksi toho zaměstnavatele. My, nám se nepodařilo zatím určit nějaká jasná vodítka v, v těchto věcech v legislativě a tento problém eh, bude potřeba vyřešit podobně jako třeba zápočty pracovních pohotovostí a ten problém by měl být řešen, ale většinou se mm, všichni snaží spíš problému vyhnout. A další problém, kde nevidím nic nového, je to, že Evropská unie se zavázala v oblasti flexikurity a flexibilnějšího pracovního trhu my jsme vedli dlouhou rozpravu o strategii 20, 2020 a říkali jsme, že se budeme snažit být eh, konkurenceschopnější, tedy flexibilnější, ale už nikdo neřekl, co to reprezentuje a to není určitě náhoda, jestliže 16 členských států využívá opt-out a ostatní hledají nebo nacházejí jiná e, kreativní řešení. Já se domnívám, že určité formy úpravy pracovní doby byly nalezeny v jednotlivých členských zemích. Jedná se o oblast spolurozhodování, takže se musíme zapojit do tohoto úsilí. A jestliže 16 členských států přijme eh, pozici, která se liší od té naší, tak já nevím, jak dosáhnout výsledku. Já si myslím, že jsme eh, učinili ústupky tam, kde bylo potřeba, dosáhli jsme kompromisů, ty kompromisy byly bolestivé pro všechny, ale nemůžeme jaksi dělat ještě víc, ani jsme eh, k tomu neměli příliš velkou podporu. Neumím si prostě představit, jak bychom dnes mohli dosáhnout nějakých výsledků. A na závěr si myslím, že nejlepší řešení by bylo podpořit členské státy i, i sebe navzájem, abychom dali jakási jasná vodítka pro ty oblasti, které zatím nejsou regulované a kde by bylo potřeba mít více jasno, třeba co se týče úpravy pracovní doby, BOZP, a je třeba najít ty oblasti, kde máme šanci dosáhnout schody. A je úplně zbytečné eh, uspořádat zase nějaký ohňostroj, který skončí debaklem, jestliže eh, nejsou eh, nějaké minimální podmínky pro dosažení nějakých minimálních výsledků. Je dobré eh, vést konzultace, ale je potřeba být kreativní a, a více odhodlaní, abychom produkovali nějaké praktické výsledky. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrá, nyní pan Tomas Mann. Děkuji, paní předsedkyně paní Vernex Etik říkala, že už má takový zážitek deja vu. Vypadá to, že už to všichni známe a i příspěvky kolegyně a kolegů šly stejným směrem. Říkají, že se stalo velmi málo. Kolega Karkas říkal, už 8 let pořád ta stejná písnička a už vznikají takové různé ritualizované procesy. To souvisí také s tím, že v členských zemích máme rozdílné zkušenosti. To je věc, na kterou se lidé rádi odvolávají, když říkají, nechceme mít nic společně evropského, ale rámec máme a zůstává a to je bezpečnost a zdraví pracujících. A když už máme toto, měli bychom myslet o krůček dál. Není to jednoduché. Etuk říkal, že chce zásadní přepracování směrnice, zatímco Business Europe říká, pro boha, hlavně to nechte, jak to je. A u opt-outu tam jsme vzdálení, možná ne světelná léta, ale daleko, protože u opt-out musíme zůstat, 16 států je má a počkáme si, že možná dojde k nějakému procesu u soudního dvora, anebo procesu porušení smlouvy. A na druhou stranu zase někdo říká, opt-out už v realitě nesmí nastat. Jak nalézt cestu ven? Účastnil jsem se dohodovacího řízení, které tehdy Eh, probíhalo kolega Carkas a další. Tam byli a skutečně jsme jednali celé noci, snažili jsme se vybudovat most. Když máte velký most v San Francisku, tak možná, že to stabilní most, který vydrží věčně, ale Japonsko nám ukázalo, že přijde eh, tsunami a mosty spadnou. Ale my jsme neudělali žádné chabé mosty. My jsme se snažili věci posunout ku předu. Možná, že to nestačilo, ale myslím si, že drobná šance tady je. Mám několik otázek. Paní Vernek, vy jste poukázala na jasný genderový aspekt. Například nyní to vidíme v nemocnicích. Je to skutečně tak? Je to skutečně tak silná dimenze zdravotní sestry, pečovatele? Já jsem si všiml, že například ve vozech záchranné služby tam téměř nejsou ženy, ale pak jsou e, ženy e, asistující ve zdravotnictví odvádějí tvrdší práci než muži často, takže bych se chtěl zeptat na tu genderovou otázku. Pan Silva z Evropské komise, vás se chci zeptat, vy jste poukázal na to, že existují konzultace. Dobře, souhlasím. Ale musím konstatovat, nejenom u tohoto tématu, ale obecně, když probíhají konzultace, tak nakonec ti, kdo byli konzultováni, vůbec už nenalézají své názory v těch poznatcích. Tak jak to vůbec vypadá? Vy pozvete ji a všechno je to pěkné a pak se to tam snažíte odrazit v nějaké minimální větě? Takže by mě zajímalo, jakou váhu má ten konzultační proces. To je velice důležité téma. A na závěr, protože čas máme omezený, chci říct si toto. Pan Sarkas upozornil na pracovní pohotovost. To je skutečně důležité téma. A říkal, že tam je možné řešení, když budeme říkat, že nebudeme mluvit o opt-outu, o kompletním opt-outu, tak i zde poukázal na to, že je tu možnost, když budeme flexibilní na úrovni odvětví. Nebyla by toto možnost, kterou bychom mohli realizovat a aplikovat i na jiná odvětví, že prostě v branžích a regionech se něco soběstačně eh, dojedná při dodržení společného rámce. Nevzniknou pak flexibilní prvky, které ale bude možné realizovat pouze tehdy, když budeme mít na naší straně sociální partnery? Nebyla by toto možná cesta ven z těch výroků, které zde trochu pesimisticky zazněly. Já bych byl rád, kdybychom se posunuli o krok dále. Že to evropský sociální dialog nevyřeší, jsme právě zjistili, ale možná, že toto by byl krok, abychom, pane kolego Karkasi, možná trochu více zrealizovali flexibilitu, ale dávám za to velký otazník. Monsieur Clark, puis... Pan Clark a potom paní Karimadeli. Pan Clark. Madam President, I... Děkuji, paní předsedkyně. Velmi mě e, zaujala zpráva komise, kde hovoří o tom, že 16 zemí z 27 stále vyžaduje opt-out. To je blokující e, většina. A také mě zaujalo, že e, se říká, že, že někteří řečníci tady říkají, že opt-out by se měl zachovat. A když 16 zemí ho chce, tak by nám měli eh, podniky říct něco více o opt-outu v souvislosti s směrnicí, protože fakt je, že eh, tyto země se vytvořily své vlast, eh, svá vlastní pravidla, své vlastní normy a vycházejí určitě z minula. A další bod, o kterém se chci změnit, zmínit, je provoz provozní pohotovost tady je specifická věc, protože to má velký vliv na zdravotnické profese. Proto protože tam, jsou, e, běž, tam je běžná 24-hodinová služba. Ale fakt je, že ve Spojeném království se nedá říkat, e, e, hovořit za někoho, ale 700 mladých lékařů přestalo pracovat, protože oni šli po škole do nemocnice, kde měli získat praxi, ale odešli, protože směli směrnice a o pracovní době nebo předpisy o pracovní době jim neumožnily získat příslušné hodiny praxe. Takže eh, oni eh, prostě eh, by tam mohli být jenom, aby se dívali, učili a pomáhali. Takže jak chcete vyřešit problém jejich, problém s odpočinkem a problém se zdravím pracovníků, protože takhle jsme přišli o 700 mladých doktorů a to nemůže být rozhodně dobré pro zdraví populace. Paní Karima Deli a potom pan Nukes, paní Deli. Děkuji, paní předsedkyně. Já děkuji odborům, ale nechápu, proč mít výjimky. Vážně. V jakém světě to chceme žít? Teď se musí pracovat víc, aby se vydělalo méně. A ještě k tomu navíc si ničit zdraví v práci, v jakém to chceme žít světě? To je první věc. Druhá věc, souhlasím s panem Čerkasem, že je aspoň e, potřeba minimálně respektovat tuto směrnici, protože na rozdíl od předřečníka jsem přesvědčena, že 15 členských států nerespektuje tuto směrnici. To se mi zdá, že skutečně jak si jsou mimo realitu. A je třeba eh, jak si respektovat rozsudky soudního dvora, jestliže soudní dvůr vynesl nějaký rozsudek. Čili podle mého názoru je jasné a důležité připomenout, a moc dobře to říkal pan Čerkas, že eh, zdraví a bezpečnost práce musí být jaksi ústředním tématem této směrnice a to nemůžeme prostě abstrahovat pan Steven Nukes a potom pan Christensen. Thanks very much, Madam President. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád popřál sociálním partnerům hodně Eh, úspěchů, protože myslím, že první eh, překážka eh, je, o té první překážce se teď hodnotí v jednáních. Máme zde argumenty, že potřebujeme flexibilitu. Říká se o tom, že ve směrnici už se, už jsou výjimky, které jsou pro určitá odvětví a na začátku 90. let, kdyby ta směrnice přijata, tak to byla důležitá věc. A když se vzpomenu na jednání tehdy, tak ta směrnice byla co nejflexibilnější podle možností. Bylo tam referenční období, proto tam jsou ty zvláštní eh, eh, výjimky, to je původní článek 17. A teď máme balík návrhů radě, jak řekl Thomas Mann, který na, jsme nakonec udělali a tady rozšiřujeme to referenční období e, na základě odborů. Ale to není e, všechno. Řada členských států nechce žádný režim, který by kontroloval pracovní dobu. Chtějí absolutní flexibilitu a žádnou kontrolu pracovní doby. A pro mnoho zaměstnanců, pracovníků v Británii tohle to platí, e, protože se, to je součástí pracovní smlouvy, kterou Eh, podepisují a to se ještě rozšiřuje. Eh, Elizabeth ve své otázce eh, se zmínila o tom, že komi- a já chci potvrdit, že komise opravdu je správcem smluv od roku 2003. Jak říkal Thomas Mann, tak jediný krok, který udělala komise, byly individuální kroky mezi jednotlivým členským státům. A když eh, teď eh, hovoříme o tom, že eh, komise by mohla žalovat státy, které porušují směrnici, tak my v britském trávu, právu máme princip, který se nazývá soudní přeskum, judicial review. To znamená, že se dosáhne zákona v některých aspektech alespoň. To znamená, že se před soudem test, zkoumají určité otázky, například zda je kompatibilní eh, opt-out se zákonem o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Takže my teď hovoříme o zákoně o ochra- bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a přitom máme 16 zemí, které to nerespektují, takže to je prostě nesmysl. A myslím si, že komise by mohla v tomto smyslu zkoumat kompatibilitu, když hovoříme o dávání k soudu. Pan Kristence, napoté poté paní Blinkevičute. Formen Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také sociálním partnerům za jejich prezentaci. Jsem trochu nervózní, protože tato situace je skutečně slepá ulička. To ukazují také výroky jednotlivých zúčastněných stran. Je to takový paradox. Komise na jednu stranu chce přispět k tomu, aby ty země, které porušují nyní pravidla, obdrželi podporu. Nejde o to vytvořit lepší svět pro ty, kteří si přejí horní limit pro délku pracovní doby v souvislosti se svojí ochranou zdraví a bezpečnosti. A to je něco, pro co nemám pochopení. Pokud je tomu tak, že sociální partneři a parlament mohou přispět k vyřešení problematiky pracovní, pohotovosti, dovolených a nemonsenské dovolené, tak mi musí sociální partneři říci, kde se pracuje více, musí, kde se musí pracovat více než 48 hodin týdně. A která odvětví to jsou a to v horizontu třeba jednoho roku. Děkuji. Uh, Madame Linkovič, uh, eh, Ačiū, ponia. Paní Linkevič. Ještě tiesų, aš eh,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 velmi důležité tento bod eh, zahrnout na pořad jednání našeho výboru a očekáváme určitý pokrok během jednání. Pokud jde o směrnici o pracovní době, eh, dneska jsme slyšeli eh, stanoviska sociálních partnerů, to za to jsem velmi vděčná. Jejich stanoviska jsou velmi protikladná, někteří zastávají jisté, jedny, jedny jednu pozici, jiní druhé stanovisko. E, do toho je ještě stanovisko komise. Fakt je, ale že tohleto ovlivňuje všechny, každého, kdo pracuje v některém z 27 členských států. Moje země od té doby, co vstoupila do Evropské unie, tak já jsem v ní eh, měla možnost pracovat jako ministrině práce a sociálních věcí a v Litvě, tedy v mé, u nás jsme hodně hovořili se sociálními partnery a hledali jsme kompromis. Nemůžete jenom říci, že někdo musí, nebo nemůžete říct zaměstnanci, že musí pracovat Eh, přes čas, eh, když má vlastně nebo je v pozici toho slabšího a nemůžete čekat, že to bude mít dobré výsledky, pokud by se to dělalo. My musíme eh, hodnotit změny na pracovním trhu a roli pracovního trhu v současnosti a jaký má vliv na plnění našich desetiletých cí, nebo cílů desetiletí. Samozřejmě za mě pracující jsou naše priorita, ale další důležitá věc je eh, soulad pracovního a soukromého života. Je třeba eh, eh, hodnotit dynamiku rozvoje pracovního trhu a specifické rysy tohoto trhu v jednotlivých členských státech. Jsou je situace jiná v zemích, kde je nadbytek pracovní síly a zase úplně jiná v zemích, kde chybí pracovní síla. A sociální partneři mají také různé možnosti prosazovat eh, své návrhy a svá eh, rozhodnutí. Pro zaměstnance je velmi důležité, aby měl možnost kontrolovat pracovní dobu svou pracovní dobu. A je tedy užiteč, je to užitečného pro někoho, když není řešení nebo když se nenašlo žádné řešení po tlojk, eh, eh, tak dlouhou dobu a když ta otázka je nezodpovězená. Eh, děkuji. Mám dvě otázky na našeho Eh, hosta nebo na naše hosty. Eh, za prvé chcete hledat dohodu mezi sociálními partnery a zeptala bych se Business Europe tedy, jaký je časový rámec, který předpokládá. Vím, že není žádný rozsah eh, pro tuto působnosti takže se ptám, jak to bude. A za druhé, když máme odvětový přístup, A zdá se, že teď se tím nikdo nezabývá. Jaký je proto, proto důvod? Už se opozdívá, myslím, že chcem hovořit komise, takže kolik času vám mám dát? Dvě minuty pro každého. on euh, Budeme postupovat obráceně, pan Persson. Thank you very much, Chair. Uh... Děkuji, paní předsedkyně. Jenom pár připomínek. Chtěl bych poděkovat všem členům výboru, kteří se vyjádřili a zaměřil bych se na pár věcí, především na to, co jsem říkal ve svém příspěvku, konkrétně pracovní pohotovost a veřejné zaměstnavatele. I když se to týká samozřejmě všech, bylo zmíněno, že by byla možnost najít řešení. Pro nás je to zcela zásadní. A uvidíme, komu se to podaří. Pak tady jsou ještě další věci, které bychom mohli zmínit, třeba opt-out. My jsme v naší odpovědi například říkali, že podle našeho názoru tedy my nejsme pro zastavení nebo zrušení opt-outu, ale pokud se vyřeší nějak rozumně eh, pracovní pohotovost, tak se opt-out bude používat stále méně. A to nakonec zaznělo i v jiných příspěvcích, ale jsou určité problémy s tím, že by se měl být úplně zrušit eh, hovořilo se tedy ve prospěch průřezového řešení. My se na to díváme pozitivně a doufáme, že se nám podaří jednat, i když samozřejmě nebude snadné, abychom eh, se navzájem dohodli. Nalézt konsenzus bude těžké, ale alespoň se pokusíme řešení nalézt. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji pan Richard Pond. Děkuji. Abych odpověděl na několik konkrétních otázek. Jedna věc je, že i přes směrnici 20 milionů pracovníků v Evropě pracuje více než 48 hodin za týden. Je to eh, Eh, hrozba z hlediska bezpečnosti a kromě toho hm, to hm, je nepříznivé i z hlediska různých aspektů, eh, jako genderových a podobně. Takže toto eh, a navíc to je proti skloubení práce se, s rodinným životem. A jsme přesvědčeni, že pokud se podaří vyřešit otázku pohotovosti, tak nebude potom potřeba opt-out. Mnoho zemí zavedlo opt-out a nevíme, do jaké míry jej využívají. Když se podíváme na data z některých států, je to využíváno velmi omezeně. A většinou se jedná hlavně o pracovní pohotovost, čili je reálné, o hovoři, hovořit o zrušení opt-out, jestliže by se vyřešily pohatovosti. A zůstává samozřejmě potom pro nás klíčová otázka, jak mít dobrou legislativu o BOZP, když se to nechá na eh, individuální volbě. Děkuji. Paní Lilian Volozinský, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Tři otázky které tady byly zmíněny, tak otázka opt-out, už jsem to říkala, Určitě by se dalo omezit využívání opt-outu prostřednictvím vyřešení problému s pracovní pohotovostí a prodloužením referenčního období na 12 měsíců, na, ne formou kolektivní smlouvy, ale národní legislativy. Druhá věc, kterou zmínil pan Sarkas, to je počítat pracovní dobu roční, což Evropský parlament také plánoval ve svém původním návrhu a v předchozích jednáních a my bychom s tím byli naprosto nadšení, jestliže by Evropský parlament takto podpořil naše stanovisko. Dále právní základ a demenze BOZP. Plně souhlasíme, že to je právní základ směrnice a to je první dimenze této směrnice, čili respektovat BOZP ale je potřeba také brát v úvahu nové aspekty, změny způsobů práce, flexibilnější způsoby práce, vyšší požadavek na konkurenceschopnost podniků v globálním světě. Otázka pana Kristensena, které jsou ta odvětví, která potřebují více než 48 hodin práce týdně. To není zase otázka, zda víc nebo méně než 48 hodin týdně. Je to o e, průměrném výpočtu a za jaké období, protože jsou určité výrobní špičky, kdy podniky potřebují více než 48 hodin a jindy zase mají té práce daleko méně. A proto my žádáme, aby všechny podniky mohly e, mít, vypoč- mohly e, mít referenční období delší, tak aby těch 48 hodin bylo průměrných. Děkuji. Paní Vicky Varnek. Um, děkuji. Um, děkuji. Pokud jde o tu otázku průřezového vyjednávání nebo odvětvového vyjednávání, vždycky je to otázka spíše tak toho průřezového vyjednávání, protože my jsme pro komplexní přeskum a týká se to otázek, které se e, týkají všech odvětví a všech zaměstnavatelů v Evropě nebo všech odvětví v Evropě. A pokud jde o ten genderový aspekt, tak si myslíme, že to musíme propojit na rovnováhu pracovního a soukromého života a zde to je propojené na článek 33 charty protože je eh, závazně, právně závazný. Eh, máme stále ještě příklady, například pokud jsou malé děti v, rodiny, eh, v rodině, tak muž eh, platí, pracuje více, žena pracuje méně, takže samozřejmě tady je taky otázka toho, eh, té dobrovolnosti v pracování, v tom, že pracuje třeba více hodin muž a méně hodin žena, nebo naopak. A pokud je o referenční období, tak si myslím, že teď ještě nemáme obrázek od zaměstnanců a od odvětví, kde bychom potřebovali rozšíření. My se domníváme, že flexibilita je, že směrnice, současná směrnice nabízí dostatečnou flexibilitu, protože existuje možnost kolektivního vyjednávání, která se může využít. Děkuji. Děkuji. Paní Rebecca Smith. Děkuji. A děkuji poslancům za jejich komentáře. Především bych chtěla zdůraznit, jak už říkali jiní dva eh, řečníci, že je potřeba si uvědomit, že tato směrnice má chránit zdraví a bezpečnost práce. A cílem směrnice, a to má zůstat cílem směrnice, ale současně z pohledu podniku je potřeba zajistit dostatečnou flexibilitu, tak aby podniky byly schopné ji vůbec implementovat a e, mohly e, tedy e, být dosaženo toho cíle ochrany BOZP proběhly různé snahy o revizi směrnice ho uvažovalo se o tom eh, prodloužení referenčního období. Já se domnívám, že v průběhu procesu revize eh, tak ta diskuze eh, se zkomplikovala rozšířením revize směrnice. A my bychom proto se právě teď chtěli soustředit na ty otázky e, pohotovosti a dovolených. Pan Sarkas říkal, že je důležité, abychom řešili problémy a nevyráběli nové. A v tom plně souhlasíme. Nám jde o to, že pokud by byla ta revize větší, tak hrozí, že mnoho dobrých dohod mezi sociálními partnery a národními legislativami, že e, vlastně by potom padly dobré, takovéto dobré dohody, že my bychom byli pro to, aby se tyto otázky řešily na národní úrovni, kde už došlo k uzavření řady moc dobrých dohod mezi pracujícími a podniky. Taky bylo řečeno, že je potřeba budovat mosty. My si domníváme, že jsme konstruktivní a hledáme řešení reálných problémů. V, vyvezené době se obávám, že nedokážu říci nic více. Taky jste se ptala, proč Business Europe je dnes pro jednání. Je to první fáze konzultací. Nezavíráme dveře jednáním a podobně jako kolegové z jiných organizací se domníváme, že toto je téma pro sociální partnery a my bychom měli hledat řešení blíž k terénu a a řešit jenom tyto dvě otázky, na které se chceme soustředit. Děkuji. Já vrátím slovo řediteli komise panu Armino de Silva. Thank you, Madam Chair. Um, all... Děkuji, paní předsedkyně. Začnu odpovědi na otázku pana Mana, do jaké míry myslí, myslíme vážně konzultace se sociálními partnery. Je řada možností a v našem sdělení říkáme, eh, když se rozhodne většina sociálních partnerů na obou stranách, že některá možnost nemá žádnou šanci, tak to komise bude brát pouze jako vlastní návrh. Eh, vždycky vycházíme z dohody mezi oběma strany, stranami a cílem eh, není vytvářet nějakou nebo narýsovat nějakou linku, která bude mezi oběma. Máme snahu vždycky něčeho dosáhnout, ale jsme v situaci, eh, kdy spousta eh, ve většině témat v konzultacích eh, mají sociální partneři úplně odlišné stanoviska. A nejde jenom o stanoviska, jde také o hodnocení a chtěl bych objasnit, že komise nepublikovala nedala eh, žádné hodnocení dopadu. Komise eh, publikovala výsledky, které poskytly nezávislí eh, hodnotitelé, nezávislí analyzátoři. Analýza dopadu se musí ještě udělat. Vzhledem k tomu, že je jasné, že ne, nebyla žádná nebo ne, ne, nebude žádné hodnocení nebo žádná revize směrnice, tak komise se rozhodla, že začne eh, nebo že dá určité státy eh, k soudu. Už takové případy prostě máme, jsou otevřené eh, a už dokonce i se soud vyjádřil. Mm, týká se to e, legislativy nebo jednoho zákona, kde je nejvíce e, přestupků. E, problém je taky v tom, že se změnila legislativa Změnila se, e, změnil se předpis o pracovní době e, nových lékařů nebo nový absolvov, čerstvě absolvovaných lékařů, protože oni pracují více často než 48 hodin, takže to se taky považovalo za porušení, ale my teď jsme na této frontě taky velmi aktivní. Dále otázka položená pana Hughesem. To je samozřejmě velmi těžké, protože komise nemůže nějak testovat eh, soud, protože komise může jednat pouze, když dojde k porušení charty. A když je tedy dojde k porušení, tak my to můžeme dát k soudu. A E, asociace to může taky udělat. Samozřejmě je zde stránek, e, článek 22 směrnice, opt-out a otázka je, e, jde, je, je zda to vyho, odpovídá také článku 21 smlouvy. Zda byl porušen i tento článek. Děkuji. Merci beaucoup de... Výborně děkuji za tuto první výměnu názorů za tohoto volebního období. Myslím, že ta práce bude těžká. Nezbývá mi, než abych part- sociálním partnerům popřála co nejvíce úspěchů v následujících devíti měsících a doufám, že budeme schopni uzavřít co nejlepší dohodu a jinak vás ujišťuji, že se toho ujmeme. Tím jsme skončili a uzavřeli tento bod na pořadu jednání a dostáváme se k dalšímu bodu a to je zpráva pana Proincias de Rosa o budoucnosti sociálních služeb obecného zájmu a budeme projednávat pozměňovací návrhy. Pane de Rosas, máte slovo. Uh, thank you very much. Uh... Děkuji vám. jenom e, teď rychle počkáme, až odejdou lidé, kteří spěchají na letadlo. Well, thank you. Děkuji vám. V první řadě bych chtěl říci, že to je zpráva, která se týká budoucnosti sociálních služeb obecného zájmu a e, jak se budou sociální služby obecného zájmu vyvíjet. Máme zde kontext smluv, máme zde kontext subsidiarity a absolutní primární odpovědnosti členských států za to, aby definovali sociální eh, nebo služby obecného zájmu obecně a především sociální služby obecného zájmu. Já si myslím, že my, když se díváme na budoucnost sociálních služeb obecného zájmu, musíme vzít vzít v úvahu kontext, ve kterém se používají a e, ve kterém se poskytují a ve kterém se také používají je e, určitá úroveň konzultací se zainteresovanými skupinami pro přípravu této zprávy. A je to otázka uznání v první řadě toho, že sociální služby obecného zájmu jsou v první řadě službami obecného zájmu tak, jak je definují členské státy. A kontext evropské legislativy nebo definice, která tam je, vychází z judikatury eh, soudního dvora, kde se říká, že tam jsou, spadají i ekonomické služby. Jak ekonomické, tak neekonomické služby takže e, pokrývají vlastně to, rozden, e, to, tu rozdělení na ekonomické a neekonomické služby. Je to obrovsky roz, rozličná oblast a samozřejmě je e, členské státy chtějí definovat. Je k tomu kontext smluv a evropské legislativy, Eh, takže je to velmi komplikovaná oblast. A teď máme novou situaci, nové okolnosti, eh, krizi, kterou prožíváme, ekonomickou, finanční, bankovní krizi, která vyvíjí tlak na poskytování těchto služeb. Máme také novou situaci, která vyplývá z Lisabonské smlouvy, kdy vstoupil v platnost článek 14 a rozšířený článek 14, kde se hovoří o odpovědnosti členských států a také protokol číslo 26. A máme také situaci, kdy Unie, eh, to znamená parlament, rada i komise, se shodly, že musíme doplň, dokončit eh, jednotný trh a toho se týkají i veřejné zakázky. Takže tady je spousta oblastí a proto je to eh, naší odpovědností, aby sociální služby obecného zájmu řešili problémy, které se objeví eh, na základě poskytování služeb. A eh, záleží velmi na tom, jakým způsobem je budeme poskytovat. Takže to je tedy kontext. Je 37 odstavců a 44 E, mm, úvodních ustanovení. Je taky spousta pozměňovacích návrhů, takže bude velmi složité z toho udělat čtitelnou zprávu. Ale není žádný důvod z toho dělat nějaký vánoční stromeček. Nechceme zprávu, e, která by byla Eh, příliš eh, dekorativní a na které by byla spousta světílek obrazně. Chceme se na ní podívat z toho hlediska, takže dokončíme v červnu eh, diskusi. A z toho důvodu všechny návrhy na vyškrtnutí o některých eh, bodů nebudou vzaty v úvahu, protože ty, které tam jsou, jsou tam z nějakého důvodu a vycházejí z reality. Některé eh, návrhy na vyškrtnutí vyžadují konstatování faktů a to jsou politická konstatování. Takže já jsem společně s určitými eh, lidmi se setkal a ptal jsem se jich, proč chtějí vyškrtnout určité odstavce nebo určité eh, body, abychom to nějakým způsobem vyřešili, protože já v žádném případě nechci sem vnášet svou politickou perspektivu, protože jde o to, že to má být já nenavrhuji, aby to bylo nějaké, nějaké rámcové, eh, rámcový předpis týkající se článku 14. Tady jde o sociální služby obecného zájmu v Evropě v nejširším slova smyslu. A jde o to najít problémové oblasti. A jak tedy můžeme vyřešit problém evropské legislativy eh, tak, aby služby obecného zájmu byly poskytovány spolehlivě a v zaručené kvalitě. Protože je třeba zaručit také kvalitu pro ty, kteří tyto služby poskytují. Takže to je první bod, o kterém jsem se chtěl zmínit. Takže eh, bych rád dosáhnul širokého konsensu v této zástě, zásadní věci. A potom je tady další věc, o které se chci zmínit, a to jsou návrhy na přidání něčeho. Je 285 pozměňovacích návrhů. Já doufám, že průběhu něk- příštích týdnů se mi podaří se s jejich autory sejít a dospět ke kompromisnímu řešení. Jsou zde tedy určitá eh, doporučení něco přidat, něco mohu přidat. V některých případech se pouze Eh, nahrazuje nebo mění formulace, které já používám. Samozřejmě to je taky přijatelné. Někdy se navrhují lepší eh, formulace, které jsem přijmu a někde je vysvětlení určitých pozměňovacích návrhů. Například je tam jeden pozměňovací návrh, který eh, navrhuje eh, vyškrtnout eh, odkaz na malé a střední podniky. To byl návrh Business Europe, není to můj návrh, protože tam Eh, protože oni kritizují právě je, pokud jde o poskytování eh, služeb obecného zájmu. Takže prostě to není můj návrh. Mně šlo to, abych zjistil, z čeho to vyplývá, protože eh, když se na to někdo dívá z jiného úhlu, musím s ním o tom hovořit. To jsem uváděl jenom jako příklad. Nechci nějak na tom bazírovat. Pak jsou tady ještě další pozměňovací návrhy, které nejsou zásadní, týkající se zase formulací jazykových a e, ty se nám podaří vyřešit formou kompromisního textu. Jeden z problémů, který, nebo jedno z témat, e, kde je hodně návrhů, včetně návrhů na vyškrtnutí, je ta eh, pracovní skupina na vysoké úrovni. A chtěl bych poděkovat paní Bastos eh, za alternativní myšlenku eh, jakéhosi pozorovacího střediska. Já teď ne, nechci hovořit o jazykové otázce, nevím, jak to nazveme. Jde o to, že e, pracovní skupina Task Force je dynamická, když to, když použijeme slovo observatory, e, pozorovací středisko, tak to není dynamické. Otázka je, jak tedy e, to, ten problém vyřešíme na této úrovni a jak umožníme, nebo tak, aby jednotlivé země mohly udělat pokrok pro své občany. Uh, Tady zase eh, jde o to, jak se na to podívá výbor pro ochranu, pro sociální eh, ochranu. Eh, nový předseda výboru pro sociální obranu zcela jasně řekl dopoledne, že e, jsou poradním orgánem, že zastupují všech 27 e, států e, v komisi a že nejsou politickým orgánem. Takže Eh, si myslíme, že bychom potřebovali takovou tu eh, pracovní skupinu na vysoké úrovni, která by byla politická, která by byla dynamická a tlačila by na změnu. Eh, protože podle té zprávy, tak Výbor pro sociální ochranu není takovým orgánem, který by to mohl dělat. Myslím si, že eh, ta pracovní skupina by hrála velmi důležitou úlohu. Ale to je zase proto je jiná věc, kterou eh, řešíme a kterou chci vyřešit. Takže to tedy je úvod k pozměňovacím návrhům. Eh, doufám, že během těch deseti dnů eh, kdy lidé budou mít možnost si přečíst kompromisní text, tak eh, uvidí, jak se jejich problémy tam zohlednily. Budeme o tom, budu o tom hovořit také se stínovými zpravodaji, kteří sami předložili pozměňovací návrhy a eh, máme 4-5 týdnů, než se k tomu vrátíme, lépe řečeno máme eh, více než 6 týdnů nebo 6 týdnů do hlasování, ale takových těch 4-5 týdnů, abychom tento proces eh, dokončili. Děkuji vám. Děkuji, paní Deli a potom paní Bastos. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně, pane zpravodaji. Díky za vaši práci. Tato diskuse je velmi zajímavá, ale ehm, má to velké důsledky. Diskuse je zajímavá proto, že od nás vyžaduje velkou kreativitu ve velice mm, technickém i politickém prostoru. Sociální služby obecného zájmu jsou složité, ti mm, poskytovatelé mají různý charakter ekonomický, politický a služby e, uživatelům je třeba v Evropě ještě zlepšovat. Je naší povinností vytvořit voluntaristický text a a myslím, že komise by nám měla navrhnout víc a my bychom měli ukázat, že jsme schopni na své úrovni skutečně vyvolat sociální pokrok. 23. března Evropská komise nám řekla, že toto poselství slyšela, protože eh, eh, zdůraznila klíčové aspekty, které budou muset patrné, být patrné v našich Eh, kompromisech, ať už se jedná o diferenciaci, k eh, lepší čitelnost eh, a podobně. A já doufám, že moje pozměňovací návrhy zapracujete a hlavně upozorňuji na můj pozměňovací návrh 119, který navrhuje Fond pro sociální inovaci a pozměňovací návrh 169 o kontrole nadkompenzace a návrh 246 o Eh, středisku pro SSIG. Eh, doufám, že eh, dospějeme k dobrému kompromisu. Nyní Regina Bastos a potom paní Harkin. Ehm, Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych nejprve poděkovala panu zpravodaji za odvedenou práci protože tato práce skutečně nebyla jednoduchá, je to komplikovaná problematika, zvláště v současném eh, situaci sociálně, hospodářsko-finanční. Jedná se o téma, kterým se Evropský parlament zabývá již od roku 2007, například ve zprávě Ferreira skutečnost, že je zde čím dál tím více dokumentů a že ty dokumenty jsou čím dál tím delší, vedlo také k tomu, že jsem si musela pročíst 36 úseků a bylo podáno přes 280 pozměňovacích návrhů, takže to svědčí o tom, že to je téma aktuální, i když je to zároveň také téma sporné. Nechci nyní opakovat to, co zde zaznělo, ale chci říci jasně, že toto je téma, které prostě vede k tomu, že existují určité ideologické a politické rozdíly a ty jsou zcela jasně vidět v podaných pozměňovacích návrzích. Například eh, já jako stínová zpravodajka EPP jsem velice jasně stanovila, eh, jaké záměry sleduje zpravodaj a jeho záměrem právě je, aby nedošlo k nějakému ideologickému střetu. Nicméně budeme-li nadále trvat na tom přijímat návrhy na vypuštění, pokud zde nebudeme ochotní vést skutečně otevřenou diskuzi a pokud nebudeme ochotní zapomenout na předsudky, tak se nám nepodaří eliminovat veškeré názorové rozdíly. Já i někteří kolegové z EPP podali návrhy na vypuštění. My jsme tím ale nechtěli vy, vybudovat bariéry. Naopak, my jsme chtěli spíše vytvořit kompromis. Proto by bylo vhodné, kdybychom se mohli někdy bilaterálně sejít a ještě se podívat na ony pozměňovací návrhy a přehodnotit je. Protože nechceme zabránit tomu, od č usiluje pan zpravodaj. Pro nás je důležité, aby zde nedocházelo k ideologickým střetům v Evropském parlamentu, protože je to téma, které je v sociálním hospodářském zájmu všech. A řešíme ho v historicky významných souvislostech a proto je důležité zde vystupovat soudržně. A to byl také důvod podání mých pozměňovacích návrhů. Byl to také důvod proto, že mé pozměňovací návrhy usilují o to ukázat, že je to oblast, která přísluší členským státům. Je zde důležitá blízkost k občanům a sociální služby obecného zájmu musí být nadále přístupné, musí to být nadále univerzální služby, musí to být účinný nástroj a proto tento nástroj musí dostat k dispozici finanční prostředky, které budou dostatečné. Pro nás je důležité, aby tyto služby byly poskytovány blízko občanů. To byly naše cíle, které už sledujeme dlouho. Je to také důvod proto, proč mají tyto služby zásadní význam. Mají zásadní význam a proto je důležité zde postupovat také velice opatrně a obezřetně. Není na čase uvažovat o tom, jak na evropské úrovni prohloubit definici těchto služeb. Na to nyní není vhodná doba. Nicméně bych zde chtěla vyzdvihnout, že je pro nás důležité a také pro fungování společného vnitřního eh, trhu i v souvislosti se sociálními požadavky je důležité, aby se odlišovaly sociální služby, které jsou v obecném zájmu a které jsou v hospodářském zájmu. A v tomto duchu také podáme odpovídající pozměňovací návrhy. Dovolte mi ještě jednou zopakovat, že pro nás je důležité, že budou tyto služby kvalifikovány. Nicméně musíme nadále dbát na to, že kompetence na úrovni eh, příslušných zemí a jejich územně správních celků. Byl zde návrh eh, vytvořit pozorovací středisko a nebo skupinu na vysoké úrovni. Domnívám se, že to pozorovací středisko odpovídá východisku, které zvažovala Evropská komise, když už hovořila o této zprávě. Byl by to další krok po vytvoření této zprávy a bylo by důležité, aby fungování služeb obecného zájmu Evropské unii bylo nadále pozorováno a to se musí odehrávat na úrovni vyšších územně správních celků. My v Evropském parlamentu potřebujeme údaje, také údaje e, z dobré praxe, tak aby bylo možné je navzájem porovnávat a aby bylo možné, aby se tyto věci vyzvíjely různým způsobem a proto potřebujeme ono pozorovací středisko. Už se dostávám ke konci a chci říci panu zpravodaji, že jsem ochotná s ním bilaterálně, anebo i zde v rámci výboru diskutovat o těchto návrzích a chtěla bych požádat pana zpravodaje, aby e, netrval na tom, že nepřijme vůbec žádný návrh na vypuštění. Děkuji, paní předsedající, že jste mi dala čas. Paní Markin a potom paní Blinkevičuté. Paní Harkin, děkuji. E, omlouvám se E, omluvám našeho stínového e, Jean-Luca, stínového zpravodaje a on mě pověřil několika poznámkami. Jenom tak obecně e, přes 200 pozměňovacích návrhů je důkazem velkého zájmu, ale také je to důkazem určitých politických rozdílů. A já možná tím, že nejsem zpravodajkou, tak já jsem, jsem přesvědčená, že on to jistě zvládne dospět k nějaké dohodě. Takže náš kinový zpravodaj má tyto připomínky. Každý se shodne na tom, že je potřeba vyjasnit pravidla, ale jsou rozdíly v názoru, jak to udělat. Cílem je skloubit princip subsidiarity s odpovědností EU a členských států vůči eh, eh, těmto službám a eh, legislativní rámec je řešením pro nalezení kompromisu. E, e, zpravodaj je přesvědčen, že je možné dospět ke kompromisu, v, co se týče univerzálního charakteru, bankovních služeb, e, místních orgán a podobně. Některé odstavce vyžadují větší pozornost, třeba odstavec 7, maximalizace profitu a problémy SSGI u odstavce F je všichni žádají upřesnění, takže tam snad kompromis bude dosažen, totež co se týče bodu 10. Eh, odstavec 11 bude asi eh, problematičtější eh, a tam jsou velké rozdíly mezi také u odstavce 13 a co se týče písemné deklarace Eh, odstavec 17 To se eh, týká veřejných zakázek a, veřej, a státních podpor. Tady je potřeba brát v úvahu nová sdělení komise a budeme jednat o otázce zvýšení Prahu a pravidel pro veřejné zakázky eh, a modernizaci evropských E, veřejných zakázek. Také bude moci být nalezen asi kompromis, co se týče klasifikace ekonomických a neekonomických služeb, což není nejdůležitější. Nejdůležitější je zlepšit, aby bylo e, snažší poskytovat kvalitní služby a myslí si, že je možné dosáhnout to schody ohledně toho task force, ať už se bude jmenovat jakkoliv, co se týče jeho e, mandátu, cílů a členství. Takže konečně tady existuje potenciál pro určité zlepšení na základě pozměňovacích návrhů a doufám, že bude dosaženo schody. Děkuji. Paní Blinkevičuté. Pane pirmininke, iš tiesų aš noriu uh, eh, padėkoti pranešėjui Derosa. Chtěla bych poděkovat panu Darosa za velkou práci, kterou udělal a přeju mu mnoho úspěchů při eh, hledání kompromisu a doufám, že se mu to podaří. Chtěla bych říci, že moje pozměňovací návrhy by měly vlastně eh, nahradit některá ustanovení zprávy a nejde o to omezit se pouze na sociální služby. Chtěla bych, aby tam byly všechny veřejné služby. Ideální co se týče ekonomických a neekonomických služeb a aplikace vnitřních metod pozitivního práva Evropské unie. Rozhodnutí nebo rozsudky soudního dvora nejsou dostatečné pro zajištění právní jistoty a pro náležitou regulaci eh, těchto služeb eh, ze strany příslušných institucí. Také mám pozměňovací návrh, který se zabývá povahou sociálních služeb. První eh, bod říká, že tyto služby jsou velmi zvláštní, protože eh, se zabývají osobami se zvláštními potřebami, ale my musíme mít eh, na paměti, že poskytovalé těchto služeb jsou také zvláštní. Často jsou to dobrovolníci, charitativní organizace a celá řada dalších institucí a organizací a, individu- a jednotlivců. A specifický charakter těchto poskytovatelů služeb souvisí s tím, že oni nemohou jako naplňovat logiku trhu, jsou to neziskové organizace a jde o to, jaké jim vytvoříme podmínky pro jejich činnost. Kontinuita těchto služeb závisí na lidech, kteří je vykonávají a ne na podmínkách. A chtěla bych zdůraznit, že lidé, kteří pracují v oblasti sociálních služeb, si zaslouží podporu, protože pověst a pracovní podmínky je třeba jim zlepšit. To je jediný způsob, jak přilákat další lidi, aby v tom odvětví pracovali, protože potřeba sociálních služeb bude narůstat vzhledem ke demografickým změnám eh, a vývoji v naší společnosti a tak přeji mnoho úspěchu eh, zpravodaji, protože to je opravdu veliká práce. Děkuji. Thank you very much. Um, well. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se vyjádřili a chci všechny ujistit, že více než rád dosáhnu eh, dohody, protože mým cílem je široký konsensus. Ale samozřejmě je různý způsob dosažení tohoto širokého konsensu. Já bych rád vycházel se substance a chci hned na začátku říci, že tento výbor musí předložit kvalitní zprávu, zprávu, která bude mít hodnotu, protože jde eh, o služby obecného zájmu a o věc, kterou komise i rada může použít v diskusi. Ona zpráva z vlastní iniciativy není eh, s legislativní zprávou a eh, tady jde o to, jak se tyto služby budou vyvíjet dále. Otázka uzavření debaty a já rád diskutuji, ale fakt je, že jediný způsob, jak můžeme dospět v tomto parlamentu, v různých politických skupinách nějakému závěru, je eh, diskutovat. Takže proto eh, vy předložím eh, kompromisní návrhy, o kterých budu diskutovat a všichni mě můžou oslovit, abychom o nich diskutovali. V této fázi jsem potěšen reakcemi. Nechci, aby se zdálo, jak se mohlo zdát na začátku, že eh, nelze tento návrh zprávy vylepšit. Samozřejmě eh, to lze společnou prací členů našeho výboru, a já doufám, že to stane a že já budu takovým jakýmsi moderátorem, který umožní, a, a, abychom dospěli k zdárnému konci. Děkuji vám. Děkuji, pane zpravodaji. A máte před sebou více než měsíc na vytvoření kompromisu, o něž budeme 21. 24. května a hlasovat 25. A tím se dostáváme ke zprávě pana Kosa o mobilitě a začlenování osob s postižením a evropské strategii pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010 až 2020 a jedná se o projednání vašeho návrhu zprávy. Máte slovo. Děkuji, e, paní předsedkyně, vážení kolegové. Je to pro mě velice důležitý okamžik, protože já sám také trpím postižením a chci předložit zprávu, nebo předkládám zprávu o osobách s postižením. Chtěl bych vám také poděkovat za e, veškerou podporu a e, veškerá utvrzení, která mě povzbudila v mojí práci, když jsem tuto zprávu psal. Takže dovolte mi, abych to uvedl několika slovy. Pro mě je velice důležitý princip, eh, aby, bylo, aby byla vytvořena trvale udržitelná společnost s humanistickým přístupem. Členské státy by měly nejenom ratifikovat úmluvu OSN o právech osob s postižením a e, a pro, dodatečný protokol, ale je také, mm, myslím, odůvodněné zharmonizovat evropskou strategii ve prospěch osob se zdravotním postižením se strategií Evropa 2020 se s legislativou v členských státech. Je především potřeba Eh, se zamyslet nad otázkou strukturálních fondů. Za druhé je potřeba hm, se zabývat eh, celým tím balíčkem odbourávání bariér, balíček přístupnosti. A za třetí je třeba brát v úvahu postavení eh, zdravotně postižených osob v souvislosti s veřejnými zakázkami. A také bych chtěl zdůraznit několik citlivých bodů. Je potřeba, aby strategie, e, evropská strategie by byla v harmonii a tato zpráva e, jak si následuje strukturu Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením a první e, cíl je integrace osob s postižením a je potřeba prosadit lidská práva zdravotně postižených. Asi 80 milionů eh, v, v Evropské unii žije eh, tedy asi 8 milionů zdravotně postižených a je potřeba je prosadit jejich práva, odbourat diskriminaci těchto lidí. A je potřeba také umožnit lepší přístup také komunikaci. Potřebujeme statistiky, jednotné statistiky a lepší sběr dat a je potřeba také zajistit rovnost příležitostí a předvídat eh, demografické změny a současně konsolidovat přístupnost. Co tím chci říci? Bude potřeba, aby bylo vše zpřístupněno také seniorům a inovace. Je třeba investovat eh, do budoucnosti postižených osob. A v neposlední řadě je třeba bojovat s chudobou a v tomto kontextu zlepšovat postavení zdravotně postižených, protože zdravotně pos- mezi zdravotně postiženými je daleko vyšší procento osob eh, vyloženě chudých. A já bych chtěl zdůraznit, že Evropský parlament už mnohokrát zasáhl ve prospěch zdravotně postižených a byla přijata řada usnesení. Tyto usnesení eh, konsolidují a podporují náš, eh, můj, eh, můj zprávu a, a byly mi velice užitečné, ale já v této zprávě chci hlavně být daleko ještě odhodlanější a, a chci žádat výraznější zásahy. já zodpovídám za, ne, nebo zodpovídám za nevládní organizaci a věnuji eh, velkou pozornost zapojení nevládních organizací. Od 30. března s nimi také vedu intenzivní konzultace a eh, také jsem dostal mnoho hm, zpětných vazeb z těchto organizací. Velice si vážím také výborných kontaktů, které mám se stínovými zpravodaji, kteří souhlasí s, s zapracováním stanovisek nevládních organizací do této zprávy, protože tato stanoviska zprávu ještě zlepší. A jsem na základě toho všeho přesvědčen, že do konce června zpráva bude z, do, do, a uspokojí všechny frakce a usnadní život zdravotně postižených. Spolehám na vaši podporu. Děkuji za pozornost. Děkujeme, paní Blinkevičuté. Ačiū labai, ponia pirmininkė, aš esu paskirta Děkuji, paní předsedkyně. Jsem stínovou zpravodajkou za skupinu SND a chtěla bych vyjádřit vděčnost zpravodaji za to, že velmi dobře připravil tento návrh a také mu děkuji za velmi pozitivní spolupráci. Setkali jsme se několikrát, abychom diskutovali o návrhu zprávy. A zpravodaj se zmínil o významu rostoucí mobility lidí s postižením. Hovořil o potřebě odstranit veškeré bariéry, se kterými se lidé s postižením setkávají. Achny je velmi důležitým prvkem a e, musíme e, ho, ho zapojit do e, evropských struktur týkajících se e, lidí s postižením. Mám pár připomínek. Největší překážkou při začlenování lidí s postižením je Eh, problém vysoké nezaměstnanosti ve skupině lidí s postižením. Není dostatečná připravenost pracovního trhu, aby jim pomáhal. Když lidé nebo děti s postižením nemohou studovat nebo prostě chodit do běžných škol, protože nejsou při, eh, přiměřeně eh, nejsou upravené osnovy, aby je mohli studovat, je to tedy pro ně handicap. Eh, to je jeden, jeden z hlavních důvodů, proč lidé s postižením trpí vyloučením. Každý členský stát musí zhodnotit situaci a postavení lidí s postižením na svém pracovním trhu, musí implementovat politiku přístupu pro lidi s postižením na pracovní trh, musí podporovat tyto lidi, aby pracovali a poskytnout pobídky zaměstnavatelům, aby vytvářeli pracovní místa pro lidi s postižením, aby tedy Eh, splnili eh, to, co je stanoveno legislativou, i když ještě existují diskriminační ustanovení. Stále ještě nemáme eh, stanovisko Eh, asistenta lidí s postižením, protože eh, eh, jejich nebo stanovení jejich pozice by určitě pomohlo zapojení nevidomých nebo neslyšících do pracovního trhu. Protože postižení nemůžeme brát jenom jako fyzické postižení. Jsou což v současné době děláme, ale musíme sledovat také sociální aspekt postižení, protože eh, lidé, dva lidé, kteří mají stejné postižení, eh, žijí eh, nebo eh, v jiných oblastech mají různé možnosti a jiné potřeby. Jeden může žít na venkově a je úplně sociálně vyloučený, protože tam nejsou sociální služby, které potřebuje. Dále poskytování služeb rodinám, které mají děti s postižením. Musíme se prostě zaměřit od eh, poskytování péče ve specializovaných institucích na péči poskytovanou komunitou a využít strukturálních fondů eh, měla by zároveň eh, se mělo by se počítat s využitím těchto fondů pro adaptaci podmínek tak, aby vyhovovali lidi, lidem s postižením a aby se tito lidé mohli začlenit. Dále zaručení z náležitých podmínek pro pečovatele. Teď mám na mysli eh, rodiče, příbuzné a pečovatele o lidi s eh, pojištěním. Je třeba těmto lidem eh, poskytnout vhodné eh, životní podmínky, nejenom doma, tedy i, i doma. Rovněž bych chtěla upozornit na jeden konkrétní problém, kterým je integrační politika členských států Evropská unie, Evropské unie, protože ta se velmi v jednotlivých státech liší, je nekonzistentní. My jsme se setkali se spoustou problémů a proces integrace je velmi pomalý pořád ještě je velké vyloučení a my někdy eh, řešíme jenom dopady vyloučení, ale napřed je potřeba odstranit překážky a potom se zaměřit na diskriminaci, izolaci a nezaměstnanost lidí s postižením. A na závěr bych ráda dala jeden příklad, který se týká asociace nevidomých, protože v Evropském parku v Bruselu například jsou kopie evropských institucí a pro nevidomé eh, tam jsou eh, dotykové eh, možnosti, takže i nevědomí eh, loni eh, mohli si všechno osahat. To tedy byla situace eh, loňském roce, ale letos už je, jsme dostali, nebo je tam oznámení, že nevědomí si na ty objekty sahat nemohou. Takže je otázka, jak ohodnotíme takovouto situaci zde přímo v Bruselu. Köszönöm szépen, elnök asszony, magam is azok közé tartoztam, akik Děkuji. Děk, uh, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem z těch, kteří se uh, hodně zabývali otázkou osob s postižením a chtěli a podporovali jsme tuto zprávu. Samozřejmě je potřeba dát si pozor, abychom neupadli do té pasti, kdy bychom žádali příliš mnoho věcí nereálných. Uh, a e, zpráva Adama Koša právě do této pasti nepadá, e, vyhýbá se e, takovým tím obecným deklaracím a, a s konvenčním schématům a dobře poukazuje na klíčové otázky, jako jsou lidská práva, zamezení diskriminace a uvádí významné aspekty, které je potřeba řešit, jako například ta interpretace zdravotně postižených jako e, příležitost investice do budoucnosti a v souladu s evropskou strategií pro osoby s postižením umožňuje opatření užitečná, je to užitečná zpráva, realistická, um, bez opakovaných kliše a já podporuji eh, tuto zprávu a těší mě, že konzultace s ostatními frakcemi byly také úspěšné a můžeme být na tuto zprávu pišní. Paní Harkin, poslední. Děkuji vám a blahopřeji zpravodaji k této zprávě. Jak říkal pan Hory, dotkl se všech hlavních témat. Paní Linet je naší stěnovou eh, zpravodajkou a požádala mě, abych se za ní vyjádřila. Já jsem nechci nic moc, nechci dodávat nic k jejich připomínkám, ale za sebe chci říci, že zpravodaj eh, se změnil o tomto problému kontextu Evropské 27 a eh, bere to jako iniciativu vytváření mimo jiné pracovních míst. A já bych chtěla odkázat na odstavec 9 nebo bod 9, kdy eh, se hovoří o více údajů o službách pro lidi s postižením. To by bylo velmi užitečné protože je spou, hrozí eh, chudoba. Pokud máte nějakou, um, nějaké postižení, je daleko větší riziko, že zažijete chudobu. Takže eh, by eh, bylo vhodné mít tato čísla, agregovat je, abychom měli informaci o tom, když někdo má nějaké postižení, tak jak to vypadá v kontextu chudoby. A teď ještě připomínky paní Lim jsou následující. Je to strategie, která dává dohromady eh, všechny závazky Evropské unie, které jsou proti diskriminaci lidí s postižením. Chceme, aby tato strategie byla úspěšná. V celé Evropské unii populace stárne a eh, Lidi, kteří budou mít určitá omezení, budou, eh, bude jich víc a budou žít déle. Takže je to, to bude relevantnější v čase a proto je vhodné mít nějakou strategii a eh, kontext mm, stejné péče pro všechny letos byla podepsána umluva o lidech s postižením a i přesto, že jedna z členských států deklaraci eh, nepodepsalo, eh, potřebujeme Eh, politické přesvědčení v radě, aby eh, bylo toto odsouhlaseno. Z tohoto důvodu vítám návrh komise, především pokud jde o Evropskou úmluvu a směrnici o eh, rovnoprávnosti z roku 2000. Dále je zde Evropský akt, akt Eh, přístupnosti a myslím si, že bychom na těchto návrzích, které eh, už existují, částečně mělo dále pracovat, abychom vytvořili eh, novou legislativu. A chtěla bych poděkovat Adamu Kosovi a jeho kolegům ze skupiny postižených, protože za federaci Eh, postižen, evropských postižených, mohu ří, eh, říci, že budeme sledovat velmi pečlivě všechny pozměňovací návrhy. Eh, děkuji. Děkuji. Děkuji za všechna vaše vystoupení. Potvrdili jste mi, že mířím správným směrem. Já se přiznám, že když jsem začínal pracovat na této zprávě, tak jsme měli mnoho nápadů, měli jsme dlouhý seznam a bylo nám jasné, že budeme muset zapojit nevládní organizace, bylo jasné, že není možné mít eh, tak si dlouhý seznam přání, že je potřeba napřed identifikovat vlastní cíle a zůstat realisti. Jedině tak můžeme užitečně podpořit evropskou strategii. Dovolte mi, abych uvedl pár příkladů. Tak jako eh, předřečníci už říkali, Důležité je, aby byla respektována práva zdravotně postižených. A zdravotně postižení také potřebují, aby je společnost respektovala. Druhá věc, otázka sběru dat. Já jsem toho názoru, že Evropská unie nebude moci intervenovat, pokud nebude mít k dispozici eh, platná data o zdravotně postižených, o jejich počtech v členských státech. Eh, dokud nevíme, kolik eh, zdravotně postižených žije v tom v každém jednotlivém státě, tak jim nebudeme schopni pomoci s evropskou politikou. A taky si myslím, že demografické změny jsou velmi důležité a tato zpráva si eh, klade za cíl vám ukázat, jak sociální systémy budou brzy přetížené, protože seniori budou potřebovat různé služby. A já věnuji velikou pozornost tomu, aby e, zboží i služby byly vždy dostupné pro osoby s postižením. Veřejné zakázky zase, to je téma, kterému věnuji velikou pozornost. Budeme dlouho diskutovat o této otázce. A když dovolíte ještě jeden, jedna věc, která tady nebyla zmíněna, je potřeba se soustředit na oblast zaměstnanosti, tedy otevřené o, otevřené zaměstnanosti. Ono taky ochrana je důležitá pro zdravotně postižené. Mnoho z nich nebude nikdy moci se zapojit na otevřeném e, volném trhu práce, nicméně je potřeba jim zajistit nějaké pracovní příležitosti a je potřeba zvýšit e, vzdělanost a profesní přípravu. Kolegové tady zmínili, že to je důležité zdravotně postižení studenti nemají přístup ke stejným službám ve všech členských státech. V každé univerzitě je to vždy soutěž, kterou musí eh, absolvovat. A my musíme investovat do zdravotně postižených. A když do nich budeme investovat, pak budou konkurenceschopní a budou moci pracovat, platit daně a tyto daně budou jakýmsi navrácením té investice státu. Takže to bych chtěl, eh, aby figurovalo v mojí zprávě a já vám předem děkuji za podporu, děkuji vám za vaše přínosy a se zájmem budu očekávat vaše pozměňovací návrhy a doufám, že se shodneme eh, a všechny eh, dobré eh, návrhy zapracujeme. Děkuji vám velice, pane Kosa, říká předsedkyně. Návrh zprávy bude předmětem pozměňovacích návrhů, které mohou být předkládány až do 27. dubna do 12 hodin a Potom proběhne rozprava o těchto pozměňovacích návrzích 24. května a e, hlasovat se o nich bude 16. června poté, co získáme stanoviska výboru pro životní prostředí, ženy a petičního výboru. Takže tím jsme skončili tento bod. A než přistoupíme k bodu 20, chtěla bych vás ještě informovat o trialogu, který, jak jsem ohlásila na začátku zjednání, se konal včera večer o zprávě pana Kastlera o Evropském roku aktivního stárnotí. My jsme absolvovali včera první trialog, který neumožnil ta jednání dokončit, ale aspoň jsme se dostali ku předu, myslím, docela dost u řady bodů. S tím, že na základě toho, co eh, tento výbor odhlasoval, otázka pojmu kultury stárnutí, aktivního stárnutí, rada schválila, tak tež se nám podařilo prosadit pojmy diverzity a, a, a znovu potvrzení nediskriminace. Také jsme se shodli na definici e, účastníků tohoto Evropského roku a, ty, a pak ty různé úrovně, evropská, regionální, národní, lokální. Na příštím trialogu, který se bude konat 3. května, budeme ještě řešit dvě otázky, které jsou náročné, ale já doufám, že se nám podaří dosáhnout schody, tak abychom ještě za maďarského předsednictví e, uspěli v prvním čtení. To je otázka nadpisu nebo názvu a rozpočtu, což bude to čertovo kopítko. Takže tolik informace k tomuto a dostávám se k bodu 20 na pořadu jednání, e, v němž vás chci seznámit s návrhem stanoviska o rozpočtu na rok 2012 a definici mandátu ke třístranným rozhovorům e, rozpočtového výboru e, v rámci kompetencí našeho výboru. Zpravodajka z rozpočtového výboru letos je paní Francesca Balzány. A e, tady to stanovisko, které já vám prezentuji, uvádí e, priority, tak jak je přijali koordinátoři na zasedání 10. března tohoto roku. Vlastní obsah tohoto stanoviska e, vychází z obecného rámce rozpočtu Evropské unie to znamená strategie 2020, eh, což se týká tohoto výboru ze dvou pohledů. Tam jsou dva hlavní cíle. Za prvé zvýšení zaměstnanosti a boj s, ne, s chudobou a, třetí, a tři hlavní iniciativy, které se týkají nových kompetencí v nových zaměstnaních, eh, mládež v pohybu a boj s chudobou. Já navrhuji abychom také zdůraznili, jak je důležité, aby rozpočty členských států byly čitelné a komplementární s rozpočtem Evropské unie, jestliže chceme úspěšně realizovat strategii 2020. A navrhujeme také klást důraz na význam inovačních prostředků, efektivních prostředků které umožní financovat především sociální výdaje, tam, kam patří, a zdůrazňujeme, tak jak už jsme činili v minulosti, eh, včera eh, otázku restrukturalizace podniků a iniciativ v této oblasti a konečně v oblastech, kde eh, máme proto příslušné rozpočtové položky, ať už je to fond přizpůsobení se Eh, globalizaci, fond progres nebo další, tak tam budeme žádat rozpočtové orgány této instituce, aby dohledly na to, aby tyto fondy byly dostatečně financované a využité za dobrých podmínek, tak abychom mohli realizovat naše politické priority. Poslední doplněk E, nezbytný podle mého názoru vzhledem k novému politickému kontextu, v němž je e, tento rozpočet prezentován, tak to je partnerství se Středomořím, e, které se nyní mění a tvoří a zvláštní význam bychom měli věnovat otázce jak sociálního dialogu, tak ustavení a rozvoji sociálních partnerů, kteří by mohli uvést v život kolektivní vyjednávání za dobrých podmínek a důraz na pracovní eh, učňovské školství. Eh, takže tolik k eh, zprávě, ale paní Turinen a paní Harkin se hlásí o slovo, tak jim rovnou dávám slovo. Prosím, paní Turinen. Thanks a lot, eh, Mrs. Děkuji vám, paní předsedkyně je velmi těžké nesouhlasit s tímto návrhem, protože eh, obsahuje všechna přání výboru a naše návrhy. Myslím si, že ten první bod zdůrazňuje eh, podporu pro strategii EU 2020, protože to je strategie, která ještě nemá žádný rozpočet a musí ho mít, pokud chceme její cíle splnit. Za druhé si myslím, že bod 10 který se týká Severní Afriky, je taky velmi důležitý. A e, to, že jsme ho sem do výboru e, přinesli, se mi opravdu líbí. A také patrně předložím pozměňovací návrh rozpracování bodu 8 týkající se Evropského sociálního fondu a využití eh, prostředků z tohoto fondu pro eh, řešení nezaměstnanosti mládeže v době současné krize. Eh, především pro zlepšení kvalifikace, takže to samozřejmě se nezmění politické zaměření. A pak ještě jeden další bod, nevím, zda je to v kompetenci tohoto výboru, ale mohli bychom uvážit to, že v době, kdy jsou rozpočtové omezení, je třeba myslet na možné na jiné zdroje příjmu. Eh, já FTT a financování eh, z finančních zdrojů, z finančních transakcí, daně z finančních transakcí. Eh, takže eh, vzhledem k tomu, že tedy máme ještě čas, myslím, že se nám podaří dospět k rozumnému závěru. Děkuji, paní Markin. Thank you and again. Eh, děkuji vám. Souhlasím s předchozí řečnicí. Paní zpravodajko, vy jste opravdu pokryla eh, všechna záhlaví nebo všechny důležité věci, kterými se tento výbor zabí, za, e, zabývá. A pokud jde o bod čtyři, inovativnější a efektivní využití zdrojů, e, chci ocenit záměr zpravodajky, protože opravdu budeme potřebovat určitou inovaci k zajištění a lepšího využití výstupů, ale každopádně rozpočty členských států a rozpočet Evropské unie, tedy jsou komplementární, jsou omezení rozpočtu v členských státech, ale každopádně souhlasím s vaším záměrem. Pokud jde o e, mikrofinancování a jeho nástroje v bodě 4, tak bych trošku více zdůraznila i potenciál to těchto nástrojů na vytváření pracovních míst. Takže já si myslím, že tady je velký potenciál. Taky jste hovořila o Evropském globalizačním fondu a propojila jste ho na, společ, eh, na eh, společný přístup eh, k sdílení dobrých praxí. Já si myslím, že tohle to by šlo taky rozšířit, souhlasím s tím, ale možná by se to taky dalo trošku více rozšířit. A zase, když vycházíme z té diskuse, kterou jsme vedli o poslední zprávě, která se týkala lidí s postižením, kteří jsou, eh, kteří, u kterých je velké riziko, že upadnou do bídy, do chudoby, tak si myslím, že eh, programy Unie by se tímto měly, směrem měly ubírat, že bychom eh, měli zahrnovat do těchto programů nejenom zranitelné skupiny, migranty, Romy, ale i lidi s postižením. Cerkas? Eh, děkuji, pan Serkas. Eh, velmi stručně, protože v podstatě souhlasím eh, s tím, co se zde říká. Uvidíme, zda se splní všech, zase, zase splní všechna tato přikázání. Když se hovoří o těch emblematických iniciativách a hovoří se o žádosti o financování, tak myslím, paní předsedkyně, že financování je zajištěno. Otázka je, zda je zajištěno dostatečné nebo podstatné financování. Musíme dávat pozor také na množství prostředků, které se budou věnovat těmto iniciativám, protože to jsou podstatné iniciativy a jsou to důležité cíle Evropy 2020. Takže to financování může eh, být eh, nebo mělo by být podstatné. Takže můžete podat pozměňovací návrh v tomto směru, pane kolego. Takže děkuji vám za vaše připomínky. Já jsem přesvědčena, že se to projeví pozměňovacími návrhy, které vezmu v úvahu a budeme se k němu kolektivně vyjadřovat. Já osobně jsem v tuto chvíli ještě nemohla řešit jednu věc vzhledem k omezením, která všichni známe, ale přála bych si předjímat trošku diskusy eh, taky co se týče hm, jako rozhodování o hm, vytváření meziskupin, mezikategorií, co se týče fondu soudržnosti a určitého požadavku financování eh, Evropského sociálního fondu, aby eh, to nebyly e, spojité nádoby, aby to nebylo na úkor ESF. K tomu se vrátím formou pozměňovacích návrhů. Takže já vám děkuji za vaše příspěvky a Pozměňovací návrhy můžete předkládat do 5. května, projednáme je 24. a odhlasujeme 25. Tím jsme projednali tento bod a dostáváme se k poslednímu bodu. Já se omlouvám kolegyň Edith Bauer, že pozdní hodina, ale tak to bylo organizované. Paní Bauer, máte slovo, abyste prezentovala svůj návrh stanoviska o absorpci strukturálních fondů a fondu soudržnosti, zkušenosti pro budoucí politiku soudržnosti Evropské unie. Je to stanovisko k, pro e, výbor REGI. Prosím, máte slovo. Köszönöm szépen, elnök asszony, megpróbálok rövid lenni, és hálás vagyok. Děkuji, paní předsedkyně, budu se snažit se vyjádřit eh, stručně. Děkuji všem kolegům, kteří zde ještě vydrželi. Přijmu všechny kritiky, protože vím, že v tomto stanovisku chybí mnoho témat ale je to jenom čtvrtina toho, co jsem eh, vytvořila na začátku. Musela jsem vyškrtat spoustu textu vzhledem k omezení, které musíme dodržovat. Strategie Evropa 2020, pokud chceme, aby se stala skutečností, tak musí eh, bych vycházet eh, z určitých fondů. A tady není moc o čem co mluvit. Už jsme hodně diskutovali o fondech a já se zde v tomto stanovisku snažím najít eh, řešení problémů a definovat problémy, které jsou zásadní. Víme, že v politice soudržnosti se fondy eh, užívají a eh, tato politika si jich cení, ale otázkou je míra jejich využití. Setkali jsme se s problémem, když jsme eh, analyzovali tuto situaci. Osoby, které nejvíc závisí na těchto fondech, ne vždycky získají informaci nebo mají přístup k informacím o možnostech. Jak říkal Lopet Fontaně, ne vždycky je to dostatečně viditelné. To platí pro koncové uživatele. A proto tolik dbáme na to a říkáme, že je třeba zlepšit možnost využití předběžných plateb nebo záloh, protože je eh, protože malé projekty nejsou někdy schopné do té míry spolufinancovat plánované projekty, jak se po nich žádá. A obecně je třeba snížit byrokracii při využívání těchto fondů. Jinak si myslím, že musíme udělat celkové hodnocení výsledků, která bude eh, vycházet z dokumentů a z účtů. Eh, Účty se eh, studují, do poslední čárky. Víme, kolik centů se na co eh, využilo. Eh, víme, jak je, jaká přesně kdy byla cena benzínu spotřebovaného, ale mnohdy zapomínáme na hmatatelné výsledky. Ty často nikdo nesleduje a proto bychom jim měli dát větší prioritu. To určitě se mnou budete souhlasit souhlasit. A pak je tady ještě další věc. Většina našich problémů, neli všechny, se týká eh, nejenom eh, fondů strukturálních, ale fondů obecně. Měli bychom mít trochu flexibilnější normy. Protože pokud vyřešíme nějaký problém v sociálním fondu, tak je není možné, aby tentýž problém existoval v jiných fondech. Takže je nutné, abychom tyto normy, které máme, rozumně aplikovali. A e, regionální výbor regionů se snaží toto opravdu dělat. Co se týče článku 50, uvidíme, jaké komplikace vyvstanou. Nebylo mi řečeno, že jsou problémy s vaší zprávou, ale dobrá, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Paní Jirš. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také zpravodajce. Dovedu si dobře představit, že Evropskému sociálnímu fondu lze napsat mnohem více. Domnívám se, že jste zde skutečně dobře vyhmátla ty body, které jsme také opakovaně diskutovali na naší pracovní skupině, a nebo co se dozvídáme, když diskutujeme s lidmi přímo na místě, kteří se snažili často i úspěšně čerpat z ESF, že je to zpěté s eh, velkou byrokratickou zátěží a například nějaké menší spolky, které nemají administrativní a finanční eh, podporu, mají problém eh, předem zaplatit tu potřebnou částku. Hovoříte zde o celé řadě bodů, mm, pravděpodobně budou ještě trochu doplněny, například co se týče vyhodnocování výsledků, to je téma, na něž se také máme zavěřit. Dále otázka eh, kofinancování mezi fondy EFRE a SF. Domnívám se, že jsou zde různé aspekty, nicméně vy jste zde již předformulovala ta významná témata a já se těším, že vyšleme jasný signál komisi, až bude prezentovat i své názory. Děkuji. Další řečník. Eh, eh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Moje stanovisko je v tomto textu zohledněno a je velmi dobré, že jsme se eh, nesnažili v tom textu zahrnout všechno, ale že jsme se soustředili na nejdůležitější témata, Chtěl bych připomenout, že už se této záležitosti věnujeme velmi dlouho. O této strategii jsme začali diskutovat už před rokem a e, ta tematika soudržnosti v podstatě v praxi se vytrácí. Takže e, když e, vidíme situaci takto, tak vidíme, že krůček po krůčku se nám daří si uvědomovat problémy, které jsou, předkládat návrhy, jak je je řešit. Už se projevilo mnoho eh, úsilí jak na straně komise, tak i na straně členských států, nejenom zde. A i když zbývá ještě spousta problémů, tak si uvědomujeme, že v této, eh, v tomto návrhu stanoviska je po mně hodně věcí obsaženo. Byly zmínky o spolufinancování nejenom, že na konci se vždycky žádají přesná čísla a přesné výpočty. Eh, hovořilo se o tom, že by se měly žádat také hodnoty, protože fakt je, že když se žádá o sociální fond nebo o příspěvek ze sociálního fondu, tak kvůli té byrokracii, která panuje, spousta lidí k němu nemá přístup, protože nemůže spolufinancovat. Myslím si, že by bylo dobré mít flexibilnější přístup, protože jiné je to v bohatším regionu a jinde je to třeba v Bulharsku nebo v Rumunsku nebo i v Maďarsku eh, v nějakém chudším regionu. A a nakonec i ve Francii jsou takové chudší regiony, kde eh, nemůžeme eh, mluvit o eh, stejných možnostech, řekněme Paříž a ostrov Reunion. Takže když máme stejné normy, tak máme určité problémy. Každopádně chci poblahopřát Edit. Myslím, že ta zpráva je velmi dobrá. Děkuji. Děkuji. Paní Bauer, chcete zareagovat? Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát igen, sok minden kim... Děkuji, paní předsedkyně. Je pravda, že jsem tam mnoho věcí nezahrnula do tohoto stanoviska a byla bych taky chtěla hovořit o projektech financovaných eh, z několika fondů, ale to jsem bohužel ne, to ne, ne, nemohla nakonec, i když je to vlastně důležité téma a já věřím, že na základě eh, konzultací v pracovní skupině ten dokument komise vezme v úvahu tyto aspekty. Děkuji kolegům za jejich přispění. Čekám s velikým zájmem vaše pozměňovací návrhy. Sama taky nějaké předložím doufíme, že eh, se vám podaří jak si tu druhou fázi zásobit více pozměňovacími návrhy. Tyto pozměňovací návrhy musí být předloženy do 3. května 12 hodin, tak abychom je mohli projednat 24. a 25. května s tím, že budeme projednávat 15. června a hlasovat 16. Eh, června a výbor Regi se vyjádří 21. června. Nejsou žádné body do různého, takže navrhuji, abychom se sešli 24. května v 9 hodin na příštím zasedání a přeji vám příjemný večer a děkuji všem, kteří zůstali až do konce a děkuji.